muset být i velice striktní co do řečnické doby. Iedereen heeft een plaats gevonden. Tak fajn, všichni už se usadili. Téma eh, tohoto zasedání je lidská práva pro všechny. Směrem za strategií Evropskou strategii pro osoby s postižením na období 20, 2020 až 2030 a směrem za inkluzivním evropským rozpočtem. To je název eh, této části. Máme dlouhý seznam řečníků. Eh, společně se, se spolupředsedkyní Hunta Anka, která je členkou výkonného výboru EDF, bych eh, ráda zahájila toto zasedání ráda bych řekla pár slov o zprávě, která byla přijata v parlamentu v, v tomto plenárním sále zrovna minulý týden velkou většinou. Tehdy se jednalo o evropskou strategii pro osoby s postižením. To je něco, co je velice důležité pro všechny, kteří jsou zde dnes v místnosti. Zahrnuje to osm různých témat a to bylo našich osm priorit ohledně přístupnosti, inkluzivity, rovnosti, práce, vzdělávání a školení, sociální ochrany a zdravotnictví. A nakonec také to byly vnější vztahy. Jinými slovy, kontakty s třetími státy. To, byly, to bylo našich osm priorit. Jednalo se o skutečně velice široký základ, byla to skutečně komplexní zpráva a my jsme se zcela záměrně rozhodli spolupracovat na ní právě s EDF, se Svazem nevidomých a s Federací pro e, s, jaksi Federací pro autismus a chtěli jsme do té práce vůbec zapojit co největší počet asociací a různých skupin. Samozřejmě zapojovali se do toho i členové národních asociací. Tu zprávu jsme tím pádem sepisovali společně s vámi a díky vašim vstupům máme teď eh, finální text, který je velice široký a za to bych vám chtěla všem poděkovat, všem jednotlivým skupinám i frakcím zde v parlamentu, jejichž podpora byla nutná za účelem získání většiny. Nemá to být zpráva, na kterou se bude jen někde prášit, má to být zpráva, která má upoutat pozornost komise a členských států, aby se zajistilo, že budeme dále postupovat na cestě za rovností a rovnými příležitostmi pro osoby s postižením, protože zjišťujeme, že osoby s postižením velice často narážejí na různé překážky. Tato zpráva tím pádem potřebuje i vás, abyste vy připravili návrhy a doporučení, která poté budeme moci implementovat do našich každodenních životů. Potřebujeme proto, abyste vy sepisovali dopisy a mluvili se svými místními samozprávami, abyste říkali, toto je zpráva, kterou Evropský parlament sepsal pro osoby s postižením, obsahuje seznam velice užitečných doporučení, a e, budete to právě vy, kdo za tuto zprávu bude lobovat. Jinak z ní bude jenom další dokument a to nestačí. Společně e, e, s komisařkou Tysonovou doufám, že všichni chceme zajistit změnu. Tolik tedy velice dlouhý úvod, teď bych ráda dala slovo paní Kunta Anka. Děkuji. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Milí kolegové, milí přátelé, vážení hosté, kteří jste se zde dnes sešli. Hovoříme zde o velice důležitých tématech. Pro nás, pro všechny, pro osoby s postižením. Mně se velice líbí eh, to, co říkal pan Tajány. No, řekl, hovoříme o evropských hodnotách, o svobodě, ale zároveň hovoříme o konkrétních opatřeních, tak, aby tyto hodnoty, které jsou pro nás tak důležité, se staly realitou. Aby se staly realitou ne pro někoho někde někdy, ale pro všechny, kdo žijí v Evropské unii. A proto dnes v této diskusi ohledně Evropské strategie pro osoby s postižením chceme, aby se združili všechny zúčastněné organizace. Jsou zde zástupci politiků, odborů, dále zástupci nás, tedy osob s postižením. A já si myslím, že toto je jednoznačně krok správným směrem kdy se tedy posouváme od krásných slov ke konkrétním činům. A to k činům, jaké pocítí eh, nejen na evropské úrovni někdo někde v Bruselu, ale ke konkrétním činům, které pocítíme i my v členských státech. A to třeba zde v Belgii, eh, která je tedy jedním členským státem Unie, ale třeba také u nás v Lotyšsku, odkud já jsem. Jedině eh, takovýto strukturovaný dialog, kde každá organizace bez ohledu na to, zda to je evropská, regionální nebo národní organizace, bude mít možnost se účastnit, aby měnila politiku, aby zohledňovala osoby, názory osob s postižením. Jedině v rámci takového dialogu zajistíme, že umluva OSN ohledně práv osob s postižením vstoupí do našich reálných životů, že nebude pouze ratifikována, nebude podepsána a šoupnuta někam do šuplíku, ale že ožije, že umožní lidem žít inkluzivní, nezávislý život. A to bez ohledu na to, kde se ty osoby nacházejí. Nemáme moc času na dlouhé eh, úvody, proto se hned posuneme k panelové diskuzi. Děkuji vám, eh, paní Anka. A nyní dostane slovo Evropská komisařka Marian Tajsenová. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Vážené předsedkyně, dámy a pánové, milí přátelé, je mi velkou ctí zde mezi vámi být na čtvrtém Evropském parlamentu osob s postižením. Jedná se o velice důstojné uzavření eh, tohoto roku a Evropského hnutí pro osoby s postižením. Začalo to přesně před rokem, kdy jsme slavili deset let od přijetí úmluvy OSN ohledně práv osob s postižením. Jednalo se o velice hrdý okamžik, okamžik velkých výdobytků, protože to bylo poprvé, kdy byla přijata lidskoprávní umluva Evropskou unii jakožto samostatným subjektem. V letošním roce je to také 60 let od počátku evropské integrace a víme, že v, i v evropských smlouvách před 20 lety eh, přibyly doložky o ochraně lidských práv v roce 1997. Eh, ve stejný rok bylo založeno Evropské forum pro osoby s postižením a chtěla bych tímto ještě jednou poblahopřát EDF, protože je to díky vám, že slyšíme hlasy osob s postižením, ať už žen nebo mužů, a slyšíme je jasně a čistě na evropské úrovni. Eh, zrovna minulý čtvrtek jsem zde hovořila na plenárním zasedání, o kterém hovořila Helga, přičemž jsme hovořili o pokroku v oblasti evropské strategie pro osoby s postižením na období 2010 až 2020. Tehdy jsem řekla, že do roku 2020 se odhaduje, že každý pátý Evropan eh, bude zažívat, bude žít s nějakým postižením. Říkala jsem, že výzvy, před kterými stojíme, se nezmenšují a řekla jsem, že musíme začít přemýšlet o tom, jakým způsobem Evropa bude provádět e, úmluvu OSN po roce 2020. Jsem přesvědčena, že dnešní konference představuje skvělou příležitost, jak se eh, této činnosti zhostit. Inkluzivita a sociální spravedlnost jsou v jádru agendy aktuální Evropské komise. Tvrdě pracujeme na tom, aby nikdo nezůstával opodál. Co se týká osob s postižením, minimálně e, tři závazky e, nám v tomto pomáhají. Za prvé, společně s členskými státy máme právní závazek budovat takovou Evropu, jaká bude odpovídat umluvám OSM. Za druhé, všechny tři politické instituce EU společně vyhlásily Evropský pilíř sociálních práv za podpory výboru regionů, a za podpory hospodářského a sociálního výboru a ostatních sociálních partnerů. Tento pilíř představuje velice silný společný závazek e, ve smyslu práv všech osob na rovné možnosti a příležitosti, včetně mimo jiné osob s postižením. A za třetí, dodržujeme také e, cíle udržitelného rozvoje OSN, které řeší udržitelný rozvoj pro všechny a přímo zmiňují osoby s postižením. Naše strat, evropská strategie pro osoby s postižením je pak naším vodítkem při provádění umluv OSN. E, minulý únor komise vydala detailní zprávu e, ohledně našeho dosavadního pokroku. V té se píše, že osoby s postižením čelí daleko vyššímu riziku sociálního vyloučení než všeobecná populace. Eh, celková míra zaměstnanosti v Evropě je 71%, eh, pracuje více lidí než kdy v historii, ale u osob s postižením je to pouze 48%. Pouze 27% eh, má dokončeno terciární vzdělávání a každý třetí člověk s postižením čelí riziku chudoby. To není akceptovatelná situace. Evropa potřebuje i váš talent. Na druhou stranu Evropská, evropské kroky pro, eh, pomáhají všem. Evropa se stává přístupnější. Směrnice o přístupnosti internetu zajistí, že eh, veřejné weby a aplikace budou přístupné. Přistoupení Evropské unie k Marrakešské úmluvě učiní více knih a publikací přístupnými. Posílili jsme přístupnost eh, a související doložky v oblasti veřejných zakázek, legislativě k telekomunikacím a dopravě a jsem si jista, že příští rok konečně přijmeme můj návrh eh, ohledně Evropského aktu přístupnosti. A na zítřejším zasedání rady důrazně ministrům připomenu, aby i z tohoto aktu učinili realitu. Další oblast, eh, kde Evropa všem pomáhá, je svoboda pohybu lepší mobilita pacientů v, přeshrani- v rámci přeshra, eh, směrnice o přeshraniční zdravotní péči, eh, spuštění pilotního projektu Evropské průkazky osoby s postižením, to budeme vyhodnocovat příští rok, více právní jistoty ve věci koordinace pravidel pro, co, co do benefitu dlouhodobé péče a potřeba pro osoby se speciálními potřebami v rámci programu Erasmus+. Toto všechno, dámy a pánové, je jen několik příkladů, které ukazují přidanou hodnotu evropské eh, legislativy. Zbývá nám toho ještě mnoho, to si všichni uvědomujeme a musíme začít přemýšlet o budoucích cílech evropské strategie pro osoby s postižením. Zohledníme závěrečná pozorování komise OSN, rovněž zohledníme eh, nedávné usnesení Evropského parlamentu, které bylo přijato právě minulý týden, jak jste slyšeli od Helgi Stevens, a co je nejdůležitější, zohledníme také váš hlas. Abych využila sloganu EDF, nic nebude o vás bez vás. Váš hlas musí být v této debatě slyšet. Proto uspořádáme veřejnou konzultaci, abychom získali zpětnou vazbu přímo od vás. Ráda bych, aby, příští disku, aby první diskuse proběhla na mm, příští výroční diskusi o inkluzivním růstu, která je naplánována na jaro 2018. Dámy a pánové, tato přípravná činnost je velice důležitá. Musíme se připravovat, musíme připravovat prostor pro příští komisi. Abychom připravili novou strategii, potřebujeme solidně eh, evaluovat to, co Evropa zatím udělala a musíme jasně chápat, čeho Evropa musí ještě dosáhnout nesmíme zapomínat ani na další velice důležitý bod, a to je náš rozpočet. Více než 268 tisíc účastníků osob s postižením již e, využívá výhody podpory strukturálních fondů. Například tyto fondy přispívají k rozvoji zásadních služeb pro nezávislé žití a v tomto kontextu srdečně vítáme závěry rady na téma nezávislého žití, které rada EPSCO přijme zítra. Diskuse na téma peněz jsou vždy velice složité. Dnes jsou ještě složitější kvůli tomu, jaké možné dopady bude mít Brexit na evropský rozpočet. Podíváme-li se na naše disponibilní finanční prostředky po roce 2020, alespoň co mě se týká, Nebude to ani o euro, ani o cent méně na sociální Evropu. Chci utratit co nejvíce na zlepšování životů evropských občanů. Chci rozpočet, který bude investovat do lidí, který bude podporovat evropský pilíř sociálních práv a který splní požadavky OSN a příslušné úmluvy OSN. Doufám, že i nadále budu moci spolehat na podporu parlamentu. Na závěr, dámy a pánové, mi dovolte říct si toto. Jedině společně se nám může podařit eh, rozbít ty překážky, které v Evropě existují. Dnes jsme tady od toho, abychom vás poslouchali. Jsem velice ráda, že zde jsou zástupci Evropského parlamentu, sociálních partnerů i občanské společnosti, kteří se budou účastnit v dnešní debatě a že všichni ti budou poslouchat vaše názory. Já se na tuto výměnu názoru velice těším. Děkuji vám. Jā, eh, Děkuji. Takže další řečník je místo předseda. Tedy místo předsedkyně eh, parlamentní skupiny pro osoby s postižením, paní Harkin. Děkuji vám. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás všechny přivítala na půdě Evropského parlamentu kde máme příležitost s vámi hovořit. Ale ještě důležitější je, že, mám, že vám můžeme naslouchat. Jednou věcí jsem si jistá. Ti z nás, kdo nežijí bez, kdo nežijí s postižením nebo nemají někoho, kdo žije s postižením, nemají eh, ponětí o tom, co to znamená pro každodenní život – já jsem eh, to pochopila pouze nedávno. Přestože jsem místo předsedkyně interskupiny pro osoby s postižením, tak jsem začala zaměstnávat osobu s postižením teprve letos. A eh, skrz eh, tuto mladou ženu jsme si uvědomili, jak je toto město nepřístupné. Třeba Airbnb, které bylo údajně eh, přístupné, ale pak se ukázalo, že není. A spoustu dalších věcí. A kdyby eh, ne, nebýt mých dalších zaměstnanců, kdyby jí nepomáhali, kdyby jí eh, nějakým způsobem neusnadňovali tu cestu, bylo by pro ní tato práce velmi obtížná. Takže je to pro nás opravdu hodnotné poselství. My sice odvádíme dobrou práci a mě těší, že jsem eh, na stejné platformě jako eh, komisař, který předložil některé skvělé návrhy a Helga Stevens, která teprve nedávno předložila vynikající strategii. Tak i když tohle všechno děláme, tak do jisté míry jsme stále vzdálením, je tu určitá eh, distance a uvědomujeme si, co to vlastně znamená. Nechci vás připravit o příliš mnoho času, eh, protože už jsme o tom hovořili hodně, ale nechci zároveň minimalizovat význam toho, abychom se postarali o to, že v naší legislativě bude brán ohled na eh, postižení. Jinak eh, takové nástroje jako CRPD, OSN budou k ničemu. Já bych chtěla stručně hovořit o dvou věcech. Za prvé, jakožto místo předsedkyně interskupiny pro postižení, bych chtěla vypíchnout pár věcí, na kterých pracujeme. V tomto kontextu chci upřímně poděkovat EDF, Evropskému fóru pro osoby s postižením, které skutečně pomáhá a podporuje práci naší interskupiny, eh, poskytuje jakýsi rámec, v němž pracujeme. A já shledávám jejich podporu jako nes, nesmírně cenou. Ale co je jednou z našich hlavních priorit? Je to právě implementace CRPD. Dnes tu máme kolegy z celé Evropy, ale doufám, že mi odpustíte, když zmíním specificky Irsko, protože my jsme poslední zemí v Evropě, která ještě eh, CRPD neratifikovala. A proto chci využít toho, abych vyzvala z této půdy parlamentní Irsko k ratifikaci, k eh, neprodlené ratifikaci CRPD. Ale samozřejmě všichni víme, že to není jen o ratifikaci, ale také o implementaci. V uplynulých dvou letech jsme si mohli udělat určitou představu o tom, jak si vedeme zde v evropských institucích a z toho eh, vypracoval pak Evropský parlament eh, postup, na základě kterého postup eh, se snažíme zajistit, že to je skutečně smysluplné, že to nejsou jen slova. A je to opravdu historická eh, událost, že poprvé um, takovýto smluvní uh, orgán mezinárodní dal doporučení Evropskému parlamentu a nyní je eh, naším úkolem zajistit pokračování této implementace. Je to také velice podrobná záležitost. Musíme přihlížet k rozpočtu, k harmonogramu, musíme monitorovat pokrok. Čili není možné to jenom tak udělat a odejít od toho, zapomenout. Je to eh, práce, která nadále pokračuje. A jedna z těch myšlenek, která vzešla z interskupiny, je zajistit volný pohyb. My ostatní ho možná bereme jako samozřejmost, ale pokud je člověk postižený, tak taková eh, záležitost jako osobní asistence najednou začne mít stěžejní význam. Snažíme se zajistit, aby naše programy jako Erasmus, a teď se třeba bavíme o e, Evropském sboru Solidarity, aby tyto programy byly přístupné mladým lidem v tomto případě i přeshraničně. Dva další body na našem programu jsou víceletý finanční rámec, e, rozpočet. Tentokrát musíme zajistit, aby všechny naše programy a politiky byly zajištěny z hlediska postižení a já věřím, že je to něco, co se nám v dalším období podaří. A další věc, o kterou se snažíme, chceme, aby naše, některá naše parlamentní zasedání byla všestranně přístupná. A Eh, Helga Stevens je skvělým příkladem, hodně jsme se dozvěděli od něho a eh, ohledně toho, jak postupovat. Eh, dnes v poledne já a paní Ebhardt, která je místo předsedkyně, která spolehá za, která je zodpovědná za IT, jsme se zabývali screeningem IT oddělení Evropského parlamentu. Oni nám ukázali úsilí, které vkládají eh, do toho, aby zajistili digitální přístupnost pro další kolegy. Slovo kolegové je opravdu důležité, protože my si někdy myslíme, že lidé s postižením jsou někde tam, někde jinde. Ale ve skutečnosti jsou to naši kolegové. Na to zapomínáme, že kdokoliv může um, být eh, postižen, může eh, mít nucen žít s, poži- s postižením v jakékoliv fázi svého života. Takže je důležité, aby mě, abychom měli pomocnou technologii pro naše kolegy. A eh, tito kolegové jsou příkladem pro nás, pro všechny. Viděli jsme film, který je pro nás, pro všechny příkladem a my všichni musíme jít příkladem tak, jak je to ve filmu, který jsme viděli. A tento film končí otázkou co vy, co s tím, může, co s tím můžete dělat? A to je otázka, kterou si musíme všichni klást. Děkuji vám. Paní Harkin? Teď bude drobná změna našeho programu. Chci se vás dotázat, jestli jste spokojeni s tím titulkováním. Pokud je někdo z vás nevhodně usazen, takže nevidíte dobře na obrazovku, můžeme vám zajistit místo blíž, takže prosím ozvěte se, pokud potřebujete změnit místo. A nyní Valdeska Castanes, který má pro nás oznámení myslím, že je v té nejlepší roli k tomu, aby nám něco takového řekl. Děkuji vám. Koncem října 2015 komisař, který sedí po mé pravici, se dostavil na náš výkonný výbor na zasedání zde v Bruselu. A to zasedání, to setkání trvalo asi hodinu, když jsme se zeptali, kdy bude hotov text, návrh to aktu o přístupnosti, tak paní komisařka řekla, že to bude do prosince, podařilo se jí to 2. Eh, prosince 2015, komise splnila svůj slib. A já jsem tehdy řekl, že za, mé dlouhé, za mého dlouhého působení si nevzpomínám, že by nějaký komisař takovýmto způsobem Eh, dokázal plnit eh, své sliby a letos v parlamentu ve Štrasburku schválil parlament pozici k eh, aktu o přístupnosti a zítra, jak nám komise už řekla, rada snad schválí svůj všeobecný přístup a dnes tu máme usnesení, které máme přijmout, kde, kde žádáme radu, aby eh, rada zítra schválila svoji, svoji pozici k aktu o přístupnosti. Ale než vás požádám o schválení, dovolte mi říci dvě věci. Splně s vámi souhlasíme, že potřebujeme velmi robustní strategii pro osoby s postižením, která musí být skutečně eh, inkluzivní, zastřešující. A my se vynasnažíme, abychom vás v tomto úsilí podpořili. Před koncem volebního období, tak, aby eh, komise eh, odcházela s hotovým návrhem, protože pokud eh, necháme tento návrh na další komisi, tak přijdeme o několik let. Dále chci oslavit a připomenout výročí, desáté výročí uzavření CRPD ve vztahu k roku 2021, což bude další rok pro osoby s postižením. Je důležité, abychom na začátku, na Prahu nového desetiletí mobilizovali evropské společnosti a e, e, evropskou politiku, sami sebe, ve prospěch této nové strategie, na začátku nové éry, která se rysuje. Abychom zanechali pozitivní stopu, e, abychom přispěli k tomu, že Evropa bude přístupná nejenom z hlediska infrastruktury, nejenom na internetu, ale aby byla Evropa přístupná i z hlediska práv. Aby občané mohli těchto práv požívat. A nyní se vás táží, kolegové, souhlasíte, abychom požádali radu, aby již neotálela? Dobře, děkuji. Děkuji, Helgo. Děkuji. Pane Gastánes, vaše uh, poselství bylo, myslím, jasné a nyní můžeme pokračovat. Chci vás všechny požádat, abyste respektovali řečnickou dobu, jinak nestihneme příspěvky z pléna. A jako další má slovo paní Emily O'Reilly, evropská ombudsmanka. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené fórum, vážní hosté, dámy a pánové. Já chci poděkovat organizátorům za pozvání na tuto důležitou akci jako členka monitorovacího rámce pro eh, CRPD EU. Eh, první fórum pro postižené proběhlo v roce 2020 po ratifikaci eh, CRPD. To byl začátek slibné, ale náročné iniciativy na to, jak uvést v život úmluvu OSN. Je to náročné, a mm, ta náročnost je viditelná pro mě jako irskou občanku, z, především proto, že Irsko je první, je poslední členský stát, který tuto úmluvu ještě neratifikoval, čehož velmi lituji. Výbor pro CRPD, včetně pozorovatelů pro EU, poskytuje doporučení, jak postupovat dál. Zkušená, skutečná angažovanost ehm, v oblasti postižení znamená přeložit eh, slova na papíře do konkrétních kroků, eh, aby eh, schopnosti a kapacita postižených participovat jako rovní, rovnoprávní občané ve všech aspektech jejich života je plně respektováno. Evropský ombudsman je instituce, která mm, funguje na základě stížností, které se týkají celé řady témat, jako dostupnost, přístupnost budov EU, ehm, mm, zdravotní pojištění eh, postižených dětí, tlumočení do znakového jazyka, eh, účast eh, na konkurzech, Konstatování tohoto výboru inspirovalo moji strategickou práci v této oblasti. Dovolte, abych jmenovala několik příkladů. V roce 2016 po e, předložení stížností příslušných výborů jsem zahájila strategické šetření, e, zda m, mm, přístup k postižením eh, v rámci společného e, poš, zdravotního pojištění EU respektuje CRPD plné eh, plná úhrada lékařských výdajů v rámci JESIS může být poskytováno pro závažné omocnění, ale aby onemocnění bylo považováno za závažné, je třeba splnit čtyři kritéria, včetně zkrácené no, očekávanou délku života. Řekla jsem předsedovi Junkerovi, že tento lékařský přístup k postižení není v souladu se sociálním modelem, který prosazuje CRPD. Mnoho postižení neomez, nesnižuje očekávanou délku života, ale vyvolávají vysoké náklady na léčbu a léky, což je, e, které jsou nezbytné pro rovnou účast na života společnosti. Zahájila jsem konsultace e, s združeními postižených pracovníků evropských institucí a e, rodinných příslušníků i Evropské fórum pro postižení. Některé návrhy Ehm, jdou tím směrem, aby komise identifikovala ustanovení IS, e ehm, které musí být revidováno v souvislosti s CRPD. A ehm, mělo by být zváženo přijetí seznamu pomůcek, které jsou hrazeny v rámci Jestli, To by mělo vyžadovat konzultace s dotčenými pracujícími, abychom eh, viděli výsledky pro aplikaci JS, eh, těchto předpisů v rámci EIS. Výbor také vyjádřil znepokojení, co se týče dostupnosti a přístupnosti webových stránek evropských institucí. My jsme přivítali přijetí směrnice o e, přístupnosti veřejného sektoru, stránek veřejného sektoru. Neplatí to pro mobilní aplikace a stránky evropských institucí. Instituce by měly mm, respektovat požadavky na přístupnost. Před několika měsíci jsem zahájila strategické e, šetření týkající se přístupnosti e, stránek komise a online nástrojů. V říjnu se komise zavázala přijmout řadu kroků, včetně pilotního projektu, e, vybraných stránek mezi institucionálního portálu europa.cz EU, e aby byly v snadno čitelném formátu a mm, probíhaly povinné e, kurzy pro přístupnost pro příslušné pracovníky. Byla jsem schopna jít příkladem. Snadno čitelné vysvětlení naší práce je k dispozici na našich stránkách ve 24 jazycích. Externí poskytovatel posoudil konformitu našich stránek s e, doporučeními pro přístupnost webových stránek. Také jsem zavedla povinné školení pro pracující, kteří zpracovávají stránky. E, strategie EU pro postižení je novým začátkem. E, velkou výzvou bude řešení doporučení CRPD, ale je to nezbytné. Časový rámec, jasnost, monitoring, to bude nezbytné. Na závěr tento týden jsem viděla v britské televizi program, který se zabýval úsilím deseti postižených osob a jejich snahu e, zajistit zaměstnání. Především se mě dotklo případ jedné mladé ženy, která měla e, problém s mobilitou a pokoušela se najít místo v žurnalistice. My jsme ji sledovali, jak e, Eh, během jejího tříhodinového dojíždění z domova veřejnou hromadnou dopravou pomocí chodítka, aby byla schopna eh, absolvovat eh, stáž, pracovní stáž. Neřekla o tom kolegům, protože nechtěla, aby se k ní přistupovalo jinak. Pokud tato umluva se má stát realitou, mladé ženy jako ona a další potřebují být zbaveny tohoto strachu Toto je, myslím, rozhodná chvíle, protože teď víme, kam zaměřit své kroky. Je to příležitost, kterou nesmíme propásnout. Je to příležitost, kdy můžeme ukázat, že Evropská unie dokáže dostat očekávání svých občanů a jít příkladem v oblasti lidských práv a jejich ochrany. Děkuji vám za pozornost. Oh. Paldies, eh, paldies Aurelijas kundze. Paldies par visu labo, ko jū jūs kā tiesību sargs. Děkuji za všechno, za vaši práci ombudsmanky a především chci zdůraznit to pochopení přístupu eh, čistě lékařský, rozdíl mezi čistě lékařským přístupem a eh, přístupem z hlediska lidských práv. Postižení nejsou jenom pacienti. Čím eh, lépe to bude pochopeno, tak tím lepší život eh, budeme mít. Eh, jako další má slovo pan Luca Vincentini, mm, generální tajemník Evropské konfederace. Děkuji, děkuji za pozvání a děkuji mm, za pozvání pro Evropskou odborovou konfederaci. Je to důležité téma k diskuse. Skutečně velký dojem mm, na mě udělal vstup do této místnosti. Musím být upřímný, nikdy jsem neviděl tuto místnost tak plnou, jako se vám to podařilo dnes. Za vaši schopnost mobilizovat tak velký počet lidí, aby sem přišli na tyto zásadně důležité diskuse. Na osobní úrovni chci říci, že chci eh, pozdravit italskou delegaci eh, postižených. Mě, mm, mnozí z nich jsou mými přáteli, měli jsme schopnost s nimi spolupracovat jako odboráři a chci je eh, srdečně přivítat tedy co je to ETUK, Evropská odborová konfederace. Máme 90 odborových konfederací z různých evropských zemí. Je tam 45 milionů, reprezentujeme 45 milionů pracujících. Mezi těmito 45 miliony je samozřejmě mnoho postižených. Jsme tedy spojenci, navzájem se zastupujeme, potřebujeme zajistit, aby naše strategie byly koordinovány, abychom dosáhli lepších výsledků pro lidi, kteří, které reprezentujeme. Chci vás upozornit na um, stanovisko odboru, co se týče rovných příležitostí a inkluze postižených na trhu práce a ve společnosti. Role odboru v této oblasti je důležitá Eh, pro zajištění toho z našeho hlediska, aby jejich práva byla plně respektována, především na trhu práce, ale také u těch, kteří se snaží vstoupit na trh práce, ale nemohou, a to z různých důvodů a z důvodu diskriminace. Máme několik Eh, základních referencí, znáte umluvu OSN, o tom jsme mluvili, ale také Evropská sociální aky, Evropský rámec je velmi důležitý, Evropská charta eh, základních práv, sociálních práv a také eh, Agenda 2030 OSN o cílech udržitelného rozvoje. V neposlední řadě Evropský pilíř sociálních práv, který byl prohlášen v Göteborgu před několika týdny. Dovolte, abych se zaměřil na ten, sociál, na, na ten pilíř sociálních práv. Myslíme si, že to je velký úspěch, protože přináší sociální Evropu zpět do diskuse. Zatím tomu tak nebylo. My jsme e, již přestali se odvolávat během eh, austerity, během krize na evropský sociální model, sociálně tržní ekonomiku. Podařilo se nám to i demontovat. E, takže se musíme vrátit k sociálním hodnotám, k, jako k základu naší Evropské unie. Evropský pilíř sociálních práv, um, inkluze postižených, říká, postižení mají právo na podporu příjmu, která jim zajistí důstojný život, služby, které jim umožní participovat na trhu práce a na životě společnosti, pracovní prostředí přizpůsobené jejich potřebám. Zaměstnanost, inkluze, důstojnost. Toto jsou základní práva postižených, ale také všech ostatních občanů a pracujících v Evropě a ve světě. Máme tedy společný zájem, jak dosahovat těchto cílů. Abychom to dokázali, musíme zastavit austeritu a škrty, které mm, ohrozily naše systémy sociálního zabezpečení a veřejné služby. Musíme eh, dělat jinou ekonomickou politiku, založenou na investicích veřejných a soukromých, solidaritě a konvergenci směrem vzhůru. Musíme zajistit, aby všechny eh, principy Evropského pilíře sociálních práv jsou integrovány eh, ve všech evropských politikách, především evropském semestru a evropských smlouvách. Musíme zajistit, eh, aby v dalším evropském rozpočtu byly eh, adekvátní zdroje věnovány eh, evropském pilíři sociálních práv, včetně těch, kteří, těch částí, které se týkají postižených. A potřebujeme cestovní mapu implementací těchto principů. Akční plán, který schválí Rada a bude uplatňován ve všech členských zemích Unie. Ale co znamená implementace akčního plánu? Znamená to právní rámec. Samozřejmě už to bylo zmíněno právní iniciativy, nová pravidla, lepší pravidla, ale také konkrétní politiky na místě, v terénu, které zlepší e, životy lidí. Několik příkladů, alespoň tedy ze, z hlediska pracujících, nejenom princip inkluze e, postižených by měl platit, ale všechny základní principy musí mít hledisko eh, postižení, eh, aby byl garantován skutečně inkluzivní trh práce a společnost, kde nikdo nebude eh, ponechán svému osudu. Eh, rovné zacházení v zaměstnání je klíčové. Implementace v členských zemích musí být monitorována, musí být efektivnější. Přístup k trhům práce mm, musí být podpořen konkrétními opatřeními. Od eh, fáze najímání eh, pracovníků by měla být priorita věnována postiženým Ehm, udržení zaměstnání by mělo znamenat přizpůsobení pracovních podmínek a pracovního prostředí. Rovné zacházení musí být garantováno pro postižené, především co se týče úrovně mzdy, ehm, pracovní doby, eh, rovnováhy ehm, profesního a soukromého života a eh, školení. Je třeba se vyhnout diskriminaci postižené osoby by měly mít možnost využívat nárůstu mest a příležitostí kariéry na stejném základě jako ostatní pracující. Všechny tyto cíle musí implementovat sociální partneři v rámci kolektivního vyjednávání a legislativa tak do toho musí také zasahovat. Nemělo, nemělo by to znamenat eh, přílišné nadměrné břemeno pro zaměstnavatele, aby jim to dávalo alibi, jak vylučovat postižené ze zaměstnání nebo je diskriminovat při zaměstnávání. Segregace, prekární zaměstnání, pracující chudoba často charakterizuje postižené, pracující postižené. Přístup ke stálému zaměstnání musí dostat podporu. Ehm, posílení eh, především práva mladých pracujících s postižením je klíčová. Alokace evropských fondů pro zaměstnatelnost a inkluzi postižených musí být zajištěna. Přístup ke vzdělání, školení, eh, matching eh, dovedností pomocí cílených intervencí a příslušného financování. Před vstupem na trh práce během zaměstnání i po během období nezaměstnanosti. Marginalizace postižených z dlouhodobého hlediska eh, nedostatečné zaměstnávání postižených musí, eh, eh, musí být ehm, řešeno. Musí být zajištěn adekvátní přístup ke mm, pro všechny, eh, ke všem formám zaměstnání, i pro ty, kteří nemohou vstoupit na eh, trh práce, tak musí dostat adekvátní zabezpečení. To znamená adekvátní veřejné služby dostupné všem eh, s klíčovou podporou pro postižené a jejich rodiny. Všechny na toto jsou společně společné cíle. Mohu vás ujistit, že odbory jsou na vaší straně při dosahování těchto cílů. Jak už jsem řekl, Eh, odbory a organizace, které podporují postižené, musí být spojenci v boji proti diskriminaci a při propagaci inkluze a ochrany. Musíme společně budovat sociální Evropu, která eh, nás mm, bude chránit, jak říká eh, vždy předseda Juncker. A jsem přesvědčen, že dnes se nám to podaří. Děkuji vám. Dank u wel, meneer Vicentini. Děkuji, pane Vicentini. Tak, mm, nemáme bohužel čas na otázky, jdeme na další řečnici, což je paní Hainsworth. Máte slovo. A prosím, respektujte řečnickou dobu. Dobré odpoledne. Je mi velkou ctí být eh, mezi vámi na čtvrtém Evropském parlamentu osob s postižením. Já jsem Jana Hainsworth, zvolená prezidentka eh, sociální platformy, což je platforma združující 47 evropských sítí organizací občanské společnosti. Naši členové jsou jednotní v rámci svého poslání o prosazování lidských práv a důstojnosti pro všechny. Prosazujeme sociální inkluzi a eradikaci chudoby. A propagujeme také právo všech ve společnosti angažovat se na rozhodnutích, která ovlivňují jejich životy. Několik našich členů specificky pracuje na eh, právu osob s postižením na inkluzi musím zmínit zejména Evropské fórum pro osoby s postižením EDF. A vám chci blahopřát k 20. výročí, které letos slavíte, a k veškeré práci, kterou odvádíte, aby postižení byla náležitě viditelná. Ráda bych rovněž vyslovila uznání ostatním členům, kteří řeší otázky postižení Inclusion Europe, Autism Europe, Eh, European Platform for Rehabilitation a další, jejichž organizace a členské organizace pracují na inkluzi osob s postižením. Sociální platforma Social Platform existuje, aby propojila boj za sociální spravedlnost všech skupin, které v minulosti i dnes čelí diskriminaci v naší společnosti. Vidíme, že tyto skupiny jsou nedostatečně zastoupené v místech a v prostorech, kde se koncentrují peníze a moc. Jeden z takových prostorů je Evropský parlament. Chtěla bych poblahopřát kolegům, kteří jsou zde v tomto domě evropské moci. Chceme evropskou společnost, kde budou mít všichni rovné zacházení a všichni budou uznáváni pro svůj jedinečný příspěvek ke společnosti bez ohledu na věk, rasu, etnicitu, postižení, sexualitu, migrační pozadí nebo vyznání. Já eh, sama pocházím z oblasti práv dětí. 12 let jsem pracovala jako generální tajemnice Eurochild, což je síť prosazující blahobyt a práva dětí a mladých lidí. Pro mne je angažovanost dětí v tom, aby od co nejranějšího měku, věku měli jasnou identitu a e, jasný směr je naprosto klíčové. Jsem rovněž přesvědčena, že pokud hned od dětství budeme vštěpovat e, důvěru v to, kdo jsme jako jednotlivci a co přinášíme do společnosti bez ohledu na naše schopnosti, tak vybudujeme dospělé, Eh, kteří budou eh, daleko pravděpodobně se méně bát ostatních a budou otevřenější vůči rozdílnostem. Slogan Nic o nás bez nás je velice silný a potřebuje lidi, kteří jsou na eh, mocných pozicích, ať už jsou kdokoliv a kdekoliv, ať už tedy v rodinách, ve službách nebo v politice, aby a na tomto místě chci poděkovat všem europoslancům, zejména Marian Harkin, aby se zkusili sami sebe představit v situaci těch, kterým chcete pomáhat. Je potřeba, aby lidé na rozhodovacích pozicích chápali potřeby a názory těch, které podporují. A ve finále je naším posláním to, aby ti lidé, které podporujeme, byli v situaci, kdy mohou kontrolovat své vlastní životy a mohou jak si provádět svá vlastní rozhodnutí. Ve finále jde vlastně o takové sdílení moci. Jsou takoví i v Evropě, kteří si myslí, že moc ve finále je rovnice s výsledkem nula, ale, a, ale tím, že odevzdáte moc někomu, jiného, tak oni, někomu jinému, tak oni přijdete. Já moc vnímám spíše jako lásku. Čím více jí máte, tím více roste a tím více jí máte na rozdávání. Jsem přesvědčená, že, social, že sociální hnutí v Evropě dnes stojí před obrovskou příležitostí. Před několika týdny byla Social Platform přizvána, aby zastupovala sociální společnost na summitu v Gotenburgu, kterého se účastnila celá řada eh, hlav státu. Byl tam také Pat Clark ze Social Media, a předseda Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady společně vyhlásili Evropský pilíř sociálních práv. Výzva před námi je teď taková, že toto musíme, tuto deklaraci musíme přetvořit ve změnu politiky a ve veřejné investice. Na globální úrovni se vlády semknuly kolem agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. A poprvé v historii máme skutečně univerzální globální sadu cílů, které pokrývají sociální pokrok, environmentální udržitelnost a udržitelnou participativní demokracii. A jak se posouváme dál směrem ke konci aktuální strategie EU 2020, máme skvělou příležitost, aby Evropská unie integrovala cíle udržitelného rozvoje do vlastní vize pro budoucnost. Samozřejmě bylo by naivní kdybych eh, zde vše malovala pouze růžově. Roky úspor eh, rozmontovaly sociální záchytné sítě. Roste sociální fragmentace, objevují se kapsy chudoby, eh, nahání se strach kvůli migraci a dochází k větší politické polarizaci. Ale v tomto období nejistoty a nestability máme i prostředí pro změnu. Mohou se objevit nové způsoby práce a myšlení. Stále více máme k dispozici nástroje, které můžeme využít. Máme daleko větší objem lidskoprávní legislativy, kterou můžeme použít k pohnání našich vlád k odpovědnosti. Máme více způsobů, jak můžeme komunikovat, máme nové technologie, můžeme vytvářet nové aliance a zprostředkovávat naše sdělení. Ale co je snad nejdůležitější, máme rostoucí komunitu eh, takzvaných samozástupců, jejichž hlasy nelze umlčet a díky kterým budeme daleko lépe vybaveni, abychom připravili společnost, která bude inkluzivní pro všechny. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám, paní Hainsworth, za ten krásný projev. Já jsem se dnes v kuloárech setkala s jedním účastníkem eh, dnešní akce, který mi řekl, že musíme hledět vpřed, ne na zpátek, k tomu, co se dělo před 20-30 lety. A o tom přemýšlím. Napadlo mě to znovu, když jste zmínila děti. A to, jak je důležité je vzdělávat. Je potřeba zajistit, aby vývoj nebyl překvapivý pro nás. Možná by nám prospělo méně dokumentů a více práce v Evropě. Teď bych ráda dala slovo Mauru Dattisovi, členu výboru regionu. Honorable Stevens, signora Anka. Vážená paní Stevens, eh, vážená paní Anka, paní komisařko, vážení europoslanci, europoslankyně, dámy a pánové. Já jsem tento plenární sal ještě nikdy neviděl tak plný. Nikdy jsem zde neviděl tolik usměvavých tváří. Dnes je tady vidím velice rád. Děkuji vám za milé pozvání a za to, že zde mohu vystoupit jménem výboru regionu. Místní orgány a regiony hrají velice důležitou roli v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky obecně. V nedávné době jsme slyšeli, eh, jak jsou tato témata důležitá. Přijali jsme Evropský pilíř sociálních práv a snažili jsme se vytvářet lepší životní příležitosti pro všechny abychom dosáhli eh, dobré rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem, abychom zajistili, že nikdo nezůstane opodál. A to jsou ty hlavní cíle, které musíme i nadále sledovat. Podíváme-li se na životy osob s postižením, myslím si, že nelze zkrátka pokračovat pouze na základě práce místní, místních samozpráv. Potřebujeme povědomí mezi všemi občany. Musíme řádně využívat prostředky a těch prostředků musí být dost. Musíme mít eh, dostatečnou odpovědnost, abychom mohli poskytovat služby o vysoké kvalitě. Před námi je velká demografická výzva. Počet pracujících osob klesá, a počet eh, seniorů stoupá. V budoucích letech má tento trend pokračovat. Tím, jak se bude postupně snižovat celková populace Evropské unie, eh, je jasné, že budoucnost politiky soudržnosti bude naprosto klíčová pro hospodářský růst a sociální kohezi v Evropě. Pro regiony a města poskytují strukturální fondy zásadní podporu eh, co do hlavních eh, investičních programů a to má naopak přímý dopad na životy lidí, zejména pokud jsou tyto prostředky náležitě využity. Podíváme-li se na evropské finanční mechanismy v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky, tak vidíme, že hlavní nástroj zde je Evropský sociální fond. Eh, v Itálii, v mé zemi, Evropský sociální fond úspěšně financoval celou řadu iniciativ na základě legislativy, která byla přijatá právě v Itálii. A já si myslím, že je nešťastné, že je stále mnoho rodin s osobami s postižením, které se nacházejí v situaci třeba bez podpory ve školství, protože objemy financování klesají, anebo proto zkrátka, že ve finále nemáme dost peněz. Proto je důležité to, co říkala komisařka Tysenová. Musíme si stanovit tento důrazný politický cíl. Samozřejmě potřebujeme prostředky na sociální politiku a potřebujeme také čas a trpělivost. Ale transformace principů do reality eh, si bude žádat eh, i dostatečné množství finančních prostředků, aby nezůstalo jenom u slov. Proto musí být evropské finanční struktury dostatečně flexibilní, abychom mohli naplňovat potřeby všech těch, kteří nějaké potřeby mají, spíš než jenom abychom cílili vždy na nějakou malou skupinku obyvatelstva. Nedávno byl oznámen Evropský kapitálový fond a to je hodně zajímavá věc, protože zatím vlastně nevíme, jak to přesně bude fungovat. Jménem výboru regionů eh, mi dovolte citovat jeden dopis eh, italském, italskému ministerstvu. Eh, vážený pane ministře, my jako osoby s postižením nejsme schopni provádět ty samé věci, co dělají ostatní lidé každý den zcela běžně. E, nicméně díky sociální pomoci můžeme žít e, takřka normální životy. Aktuálně máme velký problém s tím, že nemáme dost prostředků v regionálních samozprávách. Přičemž bychom se neměli snažit e, se spokojit s těmi drobky, které tak nějak odpadnou, odpadnou od toho pomyslného stolu. Jsme tady a nikam nejdeme. Já si myslím, že z toho je jasné, že se nejedná o e, zdravotní problém, je to sociální problém. A proto je potřeba, abychom zaujali co nejlepší postoj jako EU. Děkuji vám, pane Atis. A nyní má slovo paní Kuněva, poslankyně Evropského parlamentu předsedo. Já vás zdravím. Vítejte doma. Říkám doma, protože toto je epicentrum evropské demokracie. Jako všechny sněmovny a všechny domovy má i tento své problémy ale má také hodnoty. Důstojnosti, rozmanitosti, solidarity a demokracie samotné. Velmi často se může objevit určité napětí, určité praskliny eh, v, ve zdi budovy Ale já věřím, že vy všichni jste ochotni aktivně přispět a navzdory všem individuálním problémům jste si sem našli cestu a jste eh, tak eh, ochotni a schopni přispívat k budování Evropy jednotné v rozmanitosti. Všichni chcete hovořit a chcete být slyšet těmi, kdo jsou na zodpovědných místech. A je tu také otázka toho, jaký je každodenní život, eh, za co stojí. Když se podíváte na to, kolik prostředků se vynakládá ve prospěch osob s postižními, není to zase tak mnoho instituce by mohly dělat dvě věci. Jedna. Měli bychom ukončit eh, politiky škrtů. Za druhé, měli bychom směřovat prostředky do evropské strategie pro osoby s postižením. Měl by na to jít dost prostředků, jinak nebudou vynaloženy správně. Je opravdu na čase skoncovat s pokrytectvím. Když říkáme, že něco chceme, a pak na to nedát prostředky. Děkuji. Děkuji vám, paní Koněva. Ano, v skutku jen poslední chvíle na to, abychom mohli přejít od slov činům. Nyní však chci dát slovo velmi, mě velmi drahému kolegovi z Fóra pro s postižením, pan, panu Rudolfovi Katánimu. Děkuji. Dobré odpoledne. Stojí přede mnou výzva. Ta spočívá v tom, abych řekl něco významného, ale abych na to nevy, ne, abych tím nezaplnil příliš mnoho času. Mám eh, takové eh, hodiny, které jsou dotekové. A, a vidím, že jsme využili již 20 minut času vyčleněného pro uživatele. Takže jistě chápete, jak se nyní ocitám ve svízelné situaci. Ale musím říct, že EDF připravila velice významný dokument o budoucnosti evropské strategie pro osoby s postižením. Ale já si myslím, že je zásadní pro nás, abychom měli aspoň pár minut. Já nemám rád teoretické projevy. Chci vám představit fakta. Co očekáváme, co si slibujeme od této strategie? první řadě bychom chtěli vědět, jak tato strategie bude, eh, jaká bude, jaká by měla být. Chceme, aby byla přijata strategie, která bude z toho udělat následující. Pokryje všechna ustanovení CRPD s rozpočtem, který bude vyčleněn na její implementaci a monitorování ta bude integrovaná do následných kroků stra- Evropské strategie EU 2020, inteligentního a inkluzivního růstu a Evropského pilíře sociálních práv, která bude také v souladu s agendou 2030, eh, agendou udržitelného rozvoje a cíly udržitelného rozvoje, která bude založena na Ehm, závěrečných eh, konstatováních eh, eh, OSN CRPD, a která zahrne všechny evropské instituce, orgány a agentury a zapojí je do implementace a monitorování této strategie. Jinými slovy, by se z toho z ní měla stát jakási hnací síla nové agendy 2020 a 2030, a měla by zahrnout, jak již řekl náš předseda, i ten rok 2021, který by byl Evropským rokem osob s postižením, což je jeden z našich významných cílů. Voláme všechny evropské předáky, aby také zapracovali následující kroky do té strategie 2030 Jenom je to 16 bodů, ale zabere mi to pouze dvě minuty. Ratifikujte volitelný protokol CRPD. Evropská unie již tak přichází pozdě. Měla by dohnat eh, čas, který ztratila. Dále, založte strukturovaný dialog se zastupitelskými organizacemi osob s postižením a jejich rodinami, který bude mít samostatnou nezávislou rozpočtovou linii, protože bez peněz není možné uspět, to se nemůže podařit nikomu, ani kazatel nemůže odvést mši bez prostředků. Dále potřebujeme stanovená, stanovené kontaktní body v každé evropské instituci, v každé agentuře. Jak to vyžaduje článek 33.1 CRPD. Dále bychom měli monitorovat uplatňování eh, pokynů vyplývajících z posouzení dopadů, jimiž se budou řídit nové evropské politiky a programy, aby se zajistila plnění CRPD. Teď jsme u bodu 5. Dále revidovat eh, prohlášení kompetencích Evropské unie, tak aby zahrnovalo všechny politické oblasti, v nichž má Evropská unie legislativní pravomoc nebo v nich eh, přijala nějaká opatření. A je důležité aktualizovat ten to seznam, tě, seznam těchto kompetencí. Dále. Řešit eh, intersekční diskriminaci osob s postižením, ty, které patří do těch nejrozmanitějších skupin, které, jsou, které existují, které jsou uznávány, které, kteří se neúčastní konkrétním způsobem a praktickým způsobem života společnosti. Chceme, aby jejich práva byla uznávána. Chceme, aby se rozšířila napříč všemi kroky. Dále schválit legislativu o zákazu diskriminace na základě postižení. Včetně takzvané intersekční a vícečlené diskriminace a mělo by to být podpořeno do, do, dostatečnými mechanismy. Jsme u bodu 8. Dále. Eh, kampaň, která má osvětová kampaň o CRPD, která má bojovat s předsudky proti osobám s postižením. Nedovedete si ani představit, kolik předsudků existuje. Navzdory všem těm vzletným slovům, jimž nasloucháme. Dále zajistit školení pro všechny zaměstnance Evropské unie, vše, pro všechny profesionály pracující v Evropské unii eh, o CRPD a o přístupu založeném na lidských právech a o přístupnosti jednotlivých eh, služeb a zařízení pro osoby s postižením. Dostáváme se k velice důležité věci provést kroky a opatření ohledně nových politických oblastí, jako jsou uprchlíci a migranti s postižení. Právní kapacita, ehm, podpora rozhodovacího procesu, svoboda osob, bezpečnost osob, začlenování do společenství prostřednictvím fondu EBU na podporu rozvoje služeb komunitárního charakteru. Už jsme skoro na konci. Dále schválit evropskou legislativu, která učiní Evropu přístupnější. Včetně evropského aktu o přístupnosti. A dále zapracovat přístupnost jako předběžnou podmínku veškeré nové legislativy a nových e, nově financovaných programů, a to bez jakýchkoliv kompromisů dále zajistit eh, správnou implementaci a prosazování relevantní legislativy v oblasti přístupnosti, jako je například směrnice o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací ve veřejném, eh, orgánu veřejného sektoru. Ale posílit iniciativy na podporu svobody pohybu osob s postižením, včetně práv cestujících, přenositelnosti služeb a vytvoření robustního eh, evropské, eh, evropského průkazu. Ehm, a to jsme teprve na začátku takového projektu. Dále splnit závazek Evropské unie, jakožto veřejné zprávy ve eh, vztahu k CRPD. A dále koneč, poslední bod, schválit potřebné mechanismy, jimiž se zajistí, že evropské instituce, služby a iniciativy budou přístupné pro osoby s postižením a že tato přístupnost bude systematicky zajištěna na základě univerzálního eh, systému nastavení. Toto, to, tolik naše návrhy bude těžko tedy Evropská unie eh, je dokáže implementovat. A proto potřebujeme novou strategii 2020-2030. Není pro mě snadné říci, jak se EDF dívá na stávající strategii. Ale Celkově řečeno, nejsme příliš spokojeni, protože mnoho z, opat, mnoha z opatření nebyla splněna. A podmínky stávající situace, složité situace ehm, těch skutečně nezbývá mnoho času na jejich nápravu. ale vyslechli jsme již několik eh, velmi zajímavých projevů. Komisařky Tysen. A doufáme tudíž, že komise bude i nadále věrná svému závazku. Víme o podpoře Evropského parlamentu. Poněkud méně, menší důvěru máme podporu členských států. Ale držme se naděje. Je před námi budoucnost interakce, ale také úspěchu. Děkuji. Děkuji Dan... Děkuji. Přejdeme k druhé části eh, této sekce. Otevírám slovo plénu, ale máme velice omezenou dobu, takže prosím, buďte co nejstručtější. Jako další si vezme slovo pan Gianfiero Grifo. Dobrý den. Já zastupuji FIT a eh, mám, jde o 100 milionů lidí v rozvojovém světě, kteří mají postižení a trpí vylučováním. Omlouvám se. Eh, kamera má problém vás najít, je tady příliš mnoho lidí. Takže tedy 100 milionů lidí na světě je postižených. A vlastně žijí z darů. OSN už leta pracuje na tom, aby tito lidé dostávali podporu Článek 11, článek 32 se eh, týká humanitárních situací a je tam eh, řada doporučení. A tady je důležité jasně říci, že inkluze postižených je zásadně důležitá. Je to způsob, jak respektovat jejich práva. Také eh, jde o poskytování praktické pomoci, aby měli důstojnost, která je, která patří všem. Je třeba monitorovat činnost EU. Velice často role postižených nemá dostat, není věnována dostatečná pozornost. E, prostředky, které jdou třetím zemím, často nejsou mm, nejdou na financování cílů eh, eh, postižení. Jde o rozvoj nové evropské strategie pro postižené. Je důležité monitorovat, kolik těch prostředků je vlastně vynakládáno na tyto účely. Děkuji. Děkuji za stručnost. A nyní chci eh, požádat další řečníky, aby také respektovali řečnickou dobu. Další, jako další má slovo pan Joe Dolan z Federace postižených Irska. Já mm, mě velkou ctí, že vedu velice silnou irskou delegaci. Téměř 300 tisíc postižených bylo zavražděno nacistickým režimem, protože ten je označil za e, život ty, které nestojí za to žít program exterminace se tak se velice snadno implementoval a to je velice znepokojivé. V roce 1938 vznikla univerzální deklarace lidských práv, kde se jednoduše říkalo, že lidé mají práva, protože jsou lidské bytosti, nic víc, nic míň. O šest desetiletí později OSN předložila úmluvu o právech postižených. A řekněme si jasně, tato úmluva je uznáním toho, že OSN a státy, které podepsaly tuto úmluvu, včetně Irska, dostatečně nezlepšily životy postižených ve svých zemích. E, nestali se e, držiteli lidských práv, nestali se e, osobami s inherentní důstojností osobami, které, eh, kteří, které participují a skvétají. Eh, eh, UNCPD je součástí právního rámce Evropské unie. Evropská strategie pro postižení je klíčovým nástrojem dosažení této inkluze. Deklara- vytváření deklarací není to tež, co jejich eh, aplikace v praxi. Já jsem vážil prasata, když jsem byl mladý a vážení prasata nezvýší jeho váhu. To dělají jenom konkrétní kroky. EU, e, demokratické instituce, které máme v tomto e, těžkém, tížném světě, EU a členské státy, pokud vy se nepostavíte do čela, tak nás e, ponecháte, tak my zůstaneme stranou a Eh, budeme, bude se nám dařit špatně. EU musí jednat s rozhodně, silně a odhodlaně. EU a insti- její instituce musí přinést právě onu angažovanost a odhodlání do života eh, těchto 80 eh, milionů lidí a jejich rodin. Děkuji. Jako další má slovo Slavomir Besovský, ale prosím stručně, abychom mohli dát slovo všem na seznamu. Vítám vás. Já chci poděkovat všem těm, kteří umožnili moji návštěvu zde a chci věnovat svůj příspěvek všem těm, kteří zůstali doma v ústavech péče nebo péči svých rodičů či rodin a možná nejsou tak spokojeni se stávající svojí situací postižených. Také chci poděkovat všem přítomným kteří eh, se zabývají organizací tohoto setkání, především paní Harkin, která eh, uvedla můj příspěvek. Také chci poděkovat Mauro de Artis. Paní Harkin řekla, že zaměstnala postiženou osobu a teprve poté si uvědomila, jak náročné to je fungovat jako postižený člověk, co potřebuje postižený, aby mohl fungovat na trhu práce. Ukazuje se, že Brusel je nepřístupný, že není přizpůsobený. Ehm, a mm, pozval bych vás do Varšavy, kde se funguje mnohem lépe než tady. Abych byl konkrétnější, podařilo se nám dosáhnout něčeho. Máme ehm, zákon o přístupnosti, ano, ale když se podíváme na článek 19 úmluvy a pak na všeobecné komentáře ze srpna stejného roku, ehm, ehm, tak vidíme, že jde o nezávislý život, nezávislé fungování a v komentáři se ehm, mluví o osobní asistenci. O tom už se mluvilo. Bez osobní asistence ti v domovech s péčí, ti, které pečují jejich rodiny, nebo ti, kteří jsou připraveni eh, jít do zaměstnání, nebudou schopni začít pracovat. Musíte si uvědomit, že nezávislý život a fungování je základní lidské právo, které je třeba implementovat, musí to být financováno. Strategie vyžaduje eh, průběžné hodnocení, musí existovat benchmarky, nejenom Eh, pro kvalitu života, sociální ochranu postižených, nejenom sociální pomoc, ale také pod poskytovanou podporu, aby základní práva postižených byla garantována, včetně nezávislého života. A na závěr, a um, omluvte mě, že mluvím tak dlouho, dovolte, abych citoval to, co bylo řečeno v přednášce co řekla Monika Imakvaljaševská, která eh, předsedá Združení eh, duševně postižených, eh, položila otázku. Jste připraveni na tu úmluvu? Děkuji. Vasilios Kon... Děkuji. Jako další má slovo pan Vasilios mm, Kusiano z Řecka. Velice stručně, prosím. Dobré odpoledne všem. Já jsem Vasilios Skulcianos. Jsem zodpovědný za mezinárodní vztahy eh, v Národní federaci eh, postižených z Řecku, NCDP. My reprezentujeme postižené, jejich rodiny na tomto fóru a chci eh, srdečně pozdravit Združení z ostatních zemí, které eh, se potýkají s postižením. My se snažíme řešit a překonávat problémy způsobené politikou škrtů, austerity. My eh, bojujeme s eh, dopady bailoutu v Řecku už téměř 10 let a opatřeními, která byla přijata, které snížily mm, dávky mm, invalidity a Mm, eh, programy ekonomické integrace také utrpěly, vedlo to k marginalizaci osob, které již tak mají problémy související s jejich postižením. Proto je obzvláště důležité pro nás v naší zemi zajistit, aby úmluva OSN byla respektována. Eh, věřím, že musíme eh, společně spolupracovat tak, abychom byli schopni ehm, ehm, se řídit principy, které, mm, na kterých stojí evropská demokracie, rovnost, solidarita. Jako eh, národní hnutí postižených očekáváme od EU, že zavede integrované programy, politiky, které Ehm, budou dostojí eh, vznešeným ideálům umluvy OSN a přinesou praktické zlepšení každodenního života postižených a jejich rodin. Ehm, my vidíme dopady austerity všude okolo nás a doufám, že instituce, komise, rada, parlament budou tvrdě pracovat na tom společně s Národním fóry postižených na implementaci společné evropské sociální politiky, která eh, bude um, se na to dívat z, z širšího hlediska než čistě ekonomického. Děkuji. Jako další dostane slovo pan Marku Jokinen unie eh, neslyšících. Děkuji, pan mm, předsedkyně. Já eh, reprezentuji Evropskou unii neslyšící, jsem její předsedkyní. Eh, budu vám prezentovat perspektivu z hlediska neslyšících k evropské strategii pro postižené. Ehm, konstatování výboru pro, OS, pro CRPD OSN identifikovali následující otázky. Jedna se týká ehm, přístupu k informací a svobodu projevu, dále participace v politickém veřejném životě, Výbor doporučil, aby Evropská unie přijala nutná opatření pro e, zajištění implementace legislativy, která souvisí s přístupem k informacím a komunikaci. Evropský akt Evropským aktem o přístupnosti, tak to, co bylo vypuštěno, tak bylo doporučeno, aby to, co bylo vypuštěno z tohoto zákona, tak by mělo být zohledněno v evropské strategii pro postižené a mělo by se to dále e, rozpracovávat s, v souvislosti s přístupností v EAA. Velice často neslyšící a ti, kteří hovoří znakovou řečí, jsou ignorováni a je důležité monitorovat implementaci strategie o postižení v souvislosti s doporučením eh, CRPD. A je třeba spojit tento eh, monitoring s prací, s pracemi na strategii pro postižení. Teď se dostávám k druhému tématu, což je participace na politickém a veřejném životě. Je důležité si uvědomit, že časové období před volbami je velice důležité, aby umožnilo lidem volit. informace a dostupnost informací by měla být dávána k dispozici i ve znakové řeči pro neslyšící. Stejně tak e, titulkování a zajištění všech programů, di- diskusí e, eh, m, mm, a jejich dostupnost uživatelům znakové řeči. I to je součástí závěrečných e, konstatování UNCRPD. Děkuji. Děkuji. Jako další má slovo paní Zaratot z Velké Británie. I am the direct... Děkuji. Já jsem ředitelka Evropské zítě pro nezávislé žití a mám otázku. Kolik lidí spochybňuje svá práva jakožto evropských občanů? Bez ohledu na existenci UNCRPD si dovedu představit, že za poslední rok Každý jeden eh, člověk s postižením, alespoň zde v této místnosti, se setkal se spochybňováním práv. Musíme zajistit, že všechny osoby s postižením budou mít přístup k takové podpoře, jakou potřebují, tak, aby mohli přistupovat eh, vlastně k všemu, co jim jejich země a Evropa nabízí. Součást toho je i to, že eh, opatření pro přístupnost, například e, osobní asistenti a tlumočníci ze znakového jazyka, bude součástí všech e, kapitol evropského rozpočtu a že to nebude pouze specificky usoustažněno s postiženími. Rovněž musíme zajistit, aby Evropské strukturální fondy byly využívány k podpoře inkluze všech osob s postižením tak, aby mohli působit jako plně aktivní občané ve svém společenství, tak abychom měli možnost volby a kontroly nad svými životy. Evropské strukturální fondy a jejich financování musí být využíváno k tomu, aby podporovali jaksi univerzální design eh, v mainstreamové infrastruktuře, tak aby Evropa byla přístupnější pro všechny. Chceme inkluzi v naší společnosti a chceme, aby byla automatická, ne aby to byl boj. Děkuji vám. Děkuji. Jako další Maria Grappini, europoslankyně. Maria Grappini. I'm here. Mulțumesc. Děkuji vám. Opravdu na mě hluboce zapůsobilo to, co se tu odehrává. Chci poblahopřát organizátorům této akce. Chci poblahopřát vám za to, jak bojujete za svá práva, práva, která musíte mít. A jsou vás desítky milionů. A my stojíme s vámi, vy s námi. A já jsem se hodně zabývala eh, aktivitami nevládních organizací v mé zemi. Spolupracovala jsem s lidmi s postiženími, kteří byli skvěle integrováni do mých eh, firm. Jste eh, zkrátka eh, lidé nezbytní. Bez nich se neobejdeme. A nejde jen o to, Eh, aby eh, neměli byste vůbec vlastně za ta práva bojovat, měli byste je eh, přijmout jako něco, co se samo sebou rozumí. Tak by to mělo být. A na evropské úrovni by měly být nej, co nejvíc transparentní, objektivní eh, normy a my chceme povzbudit členské státy, aby dělali to tež musí být eh, přístup k internetu, k dopravám, k, budovám, k dopravě, k budovám. Myslím, že jsme na dobré cestě, protože dokonce i v letošním roce eh, bylo prosazeno několik dobrých nástrojů v této oblasti a já eh, neznám nikoho z, z poslanců, bez ohledu na to, z jaké jsou politické rodiny či skupiny, který, nikoho, kdo by nepodporoval uh, vaše práva, váš zájem. Je důležité, abyste měli právo vést život eh, stejný jako jakákoliv jiná osoba, abyste mohli číst, abyste mohli sledovat eh, filmy, média, abyste mohli pracovat na základě kvalifikací, které máte. Opravdu vám přeji hodně zdraví, buďme jednotní jakožto poslanci a poslankyně a pokud je to třeba, vynakládejme tlak na členské státy, aby se vyřešily problémy i u vás doma. Přeji vám veselé svátky a mnoho štěstí do nového roku. Děkuji. Jako další má slovo Roza Estarás, europoslankyně. Děkuji mnohokrát. V první řadě mi dovolte říci, že je skutečně velkou ctí pro mne účastnit se tohoto zasedání eh, s tak význačnými osobnostmi, které eh, jsou mezi námi dnes. Já jsem také součástí té eh, interskupiny pro osoby s postižením, jsem místo předsedkyně té interskupiny a jako taková bych chtěla poděkovat EDF eh, e a svým španělským kolegům, protože je to díky jejich práci, díky jejich aktivitě, eh, že se zde setkáváme. Nicméně toto je pouze jakási reference Eh, o tom, kam se můžeme dostat, budeme-li spolupracovat eh, na konsolidaci lidských práv a zajištění rovnějšího, lepšího zacházení. Chci také poděkovat paní komisařce, která je naší dobrou přítelkyní ve všech věcech souvisejících s postižením představila legislativu o přístupnosti, která byla daleko ambicioznější, než co jsme měli v minulosti a doufám, že ta aliance nás všech, tak jak jsme tady zde dnes společně s komisí, může eh, zlepšit eh, problematiku přístupnosti obecně. Eh, strategie na období 2010 až 2020 pokračuje my jsme na toto téma vedli debatu na předchozí plenárce a doufám, že se nám tuto strategii podaří dále zlepšit, protože v ní řešíme celou řadu otázek, včetně mimo jiné přístupnosti jakožto základního práva. Je to výrazná podmínka pro inkluzi, e, jde o vzdělávání, ale také přístupnost ve všech sektorech, včetně digitálního přístupu. A musíme také naplňovat mandát úmluvy OSN. Všichni se shodneme, Eh, pokud jde tedy o eh, proslovy, ale je také potřeba dát eh, na stůl peníze, je potřeba angažovat lidi přímo v terénu a angažovat občany v tomto celém procesu. Já pracuji v petičním výboru a u nás se objevuje celá řada peticí ze všech možných koutů Evropy od evropských občanů, kteří si stěžují na nedostatek přístupnosti a na nerovnost, jaká existuje dnes v Evropě. Byť toto má být e, rovná Evropa stejných práv pro všechny. Přítomnost vás všech zde dnes v sále, přítomnost všech e, asociací, které pracují v nejrůznějších oblastech e, s osobami s postižením, tak právě vás považujeme za mluvčí tohoto hnutí. Jde o to, že toto musí být pokračující proces vzdělávání a zvyšování povědomí o těchto tématech. Možná hovoříme o rovnosti nebo o hodnotách Unie, nebo ať už hovoříme o právech nebo lidských právech. Společně eh, v podstatě dobýváme srdce a mysli eh, všech evropských občanů, abychom propagovali otázku postižení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám jako další má slovo paní Stefany Vuli. Děkuji mnohokrát. Inus ENUSP zastupuje osoby s psychosociálním postižením a jako takový vyzýváme EU, aby, implementovala doporučení komisí UNCRPD a aby e, uplatňovala i usnesení EDF. Co je nejdůležitější, je potřeba zajistit angažovanost e, organizací zastupující osoby s postižením, včetně mimo jiné osob s psychosociálním postižením. A to tak, že vytvoříme rámec pro smysluplné konzultace mezi nejrůznějšími orgány EU a mezi e, osobami s postižením, které budou potřebovat náležitou finanční podporu z vaší strany. Aby takováto iniciativa byla smysluplná, musí tento rámec zahrnovat osobní schůzky a focus groups se zástupci DPO spíše než jen eh, rozdávání eh, dotazníků a výzev pro poskytování informací. Helsinská konference v lednu 2005, EU eh, e Pact, Joint Action, rámec a dnes databáze osvědčených postupů pro duševní zdraví a duševní blahobyt. To jsou všechno hezké iniciativy, ale nestačí k tomu, aby se zajistil respekt práv osob s psychosociálním postižením v našich členských státech. Diskriminační legislativa v oblasti duševního zdraví stále umožňuje nucenou institucionalizaci, hospitalizaci a léčbu těchto osob, včetně mimo jiné v rámci jednotlivých komunit, a to po celá léta, na základě buď skutečného, anebo jenom údajného psychosociálního postižení. Eh, dále jsou zde určité eh, restrikce eh, své, v oblasti svéprávnosti, které se aplikují napříč celou EU a omezují naše právo na rovnost. To jsou velice vážná porušení lidských práv, jak na to upozorňuje komise EU u um, NCRPD. A musí to pro EU být priorita. Je potřeba tyto problémy adekvátně řešit v rámci strategií a budoucích akčních plánů. Počítáme s vámi, závisíme na vás. Děkuji. Děkuji. Jako další dostane slovo za Autism Europe Pietro Cirincione. Eh, eh, Děkuji. Já bych v první řadě rád požádal o to, abychom se na postižení dívali jako na východisko pro respektování našich práv a jako na proces uznávání, protože toto uznávání je často velice rozdílné v jednotlivých členských státech. V některých zemích eh, je snadné získat osvědčení o postižení, tím pádem se kvalifikujete pro různé služby a různou podporu. V jiných zemích, když žijete eh, v, s takovým postižením, jako je třeba autismus, tak eh, to uznání je velice zdlouhavé a problematické. Evaluuje vás konkrétní komise jako jednotlivce a velice často tuto evaluaci musíte podstoupit opakovaně během svého života. Je důležité, aby naše práva byla snadno uznatelná bez ohledu na to, kde se narodíme. Expanduje výzkum v oblasti autismu, investují se peníze a čas a e, tím pádem se musíme zaměřit na etickou problematiku experimentů jako takových. Musíme se podívat na dopad dlouhodobých farmakologických intervencí. To je oblast, ve které stále pokulháváme. Musíme přímo angažovat lidi, kteří se nacházejí eh, v situaci, eh, kdy se, jsou nějak konfrontováni s autismem a musíme podporovat jejich rodiny. Musíme se vyhýbat zneužívání eh, léčebných prostředků nejen kvůli kolaterálním efektům farmakologických produktů, ale také proto, že si v první řadě musíme uvědomit, jaký jejich dopad může být. Ve všech státech jsou lidé ve spektru autismu si toto všechno musí uvědomovat. Děkuji. Jako další dostane slovo eh, Nerva Cuervo. buenos días. Me llamo Nerva Cuervo Bravo. Soy... Dobrý den, já jsem Nerva Cuervo. A jsem eh, osoba, která žije s postižením ve Španělsku se účastním eh, řešení etických výzev v naší zemi. A tak vní, velice zblízka vnímám všechny problémy, které u nás jsou. Já jsem členka socialistické strany, se kterou spolupracuji. Už eh, samotné jaksi členství ve straně je pro mě výzvou, nicméně to jsem zvládla. V rámci politické strany se účastním všech schůzí a účastním se také rozhodovacího procesu. Jsem rovněž členkou skupin, které řeší otázky postižení a otázky toho, jak pomoct lidem s postižením hlasovat. Já hlasovat mohu. Myslím si, že je velice důležité, aby osoby s postižením měly právo hlasovat. Tady a dnes osoby s postižením často však hlasovat nemohou. A to z důvodu těch různých výzev, kterým čelí, a velice často se jejich právo hlasovat redukuje. Ale i my jsme lidské bytosti a jsme let čeho schopné. Mezinárodní komise OSN na téma práv osob s postižením a její článek 29 jasně říká, že osoby žijící s postižením mají právo volit, právo hlasovat a právo být zvolen, stejně jako kdokoliv jiný. A právě proto musíme co nejrychleji pracovat na tom, aby toto právo bylo také naplněno. A nakonec bych ráda poděkovala všem těm, kteří mi umožnili zde dnes být. Tato akce mi vdechla novou naději a e, ráda bych také řekla, že mi hodně pomohla naše socialistická strana. Všechny osoby s postižením, jako já, které bojují za práva, bojují za práva všech osob s postižením. A děkuji také všem europoslancům za uspořádání této akce. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci. Další řečník bude z Maďarska. Erzebet Voldéši. Děkuji. Dámy a pánové, drazí kolegové, Maďarská národní rada organizací osob s postižením se domnívá, že strukturální fondy plní klíčovou úlohu při podpoře osob s postižením. Nemůžeme však akceptovat to, že financují pouze některé zásadní um, zásahy, například eh, rekonstrukci jedné uh, trasy metra. Ale přitom osm stanic stále eh, zůstane nadále nepřístupných pro osoby s postižením. My bychom si přáli, aby existoval povinný mechanismus, kdy osoby zastupující, tedy organizace zastupující osoby s postižením jsou vždy zastoupeny při eh, přípravě takových projektů. V Maďarsku byl nastartován nový projekt, který by měl pomoci desítkám tisíc eh, osob eh, s postižením žít nezávisle. Místo ve zdravotních ústavech. Ale tyto, tyto lidé jsou pak často dáváni do eh, bytů v malých eh, městech, v malých obcích, vesnicích. To se musí změnit. Musí být eh, podpořen záměr osob s postižením, s postižením žít samostatným životem. Lidé, kteří chtějí asistenci, si přejí, ale chtějí přitom žít samostatně. Musíme eh, si vyměňovat osvědčené postupy a zejména pomáhat dětem, které trpí několika postiženími najednou. Stávající podpora je, je méně než 200 eur a naše společnost ještě není zcela inkluzivní. Osoby s postižením vzlížejí k členským státům Evropské unii a čekají, že rozpočet bude rozpočet inkluzivní. Děkuji. Děkuji a nyní z Francie. Mathieu Chatela. Drazí eh, příbuzní, protože jsme vlastně všichni, eh, všichni jsme členy jedné rodiny. Evropské občanství, které jsme dostali díky práci předchozích generací, je ten nejúžasnější dar, který můžeme dostat. Jedno ze základních práv, které máme, je právo svobody pohybu. Já jsem přesvědčena, že bychom si měli užívat toto právo spolu s dalšími bez ohledu na naše postižení, protože jak jinak se máme považovat za plnohodnotné evropské občany? Jak jinak to má být něčím víc než něčím, co je na papíře? My jsme před chvílí vedli takovou konverzaci, kde jsme se bavili o tom, že bychom mohli, že snad bychom se mohli dožít toho, že bychom mohli mít plnou svobodu pohybu a tím se stát plnohodnotnými evropskými občany ještě bychom se toho mohli dožít. Um, a e, já jsem zmínila ve měně s komisařkou Marian Tyson, že velice pozitivní, že zítra budeme moci pokročit, pokud jde o koordinaci dlouhodobé péče, a dalších přínosů eh, vedoucích k tomu, že se budeme moci snadněji pohybovat. Ještě stále přetrvává mnoho překážek a jak to je s mnoha evropskými politikami, půjde zejména o to, jak je implementovat. Členské státy doufám, že jsou skutečně připraveny pomáhat svým občanům naplnit vlastní potenciál, na celoevropském základě. Protože je nás tu mnoho národností, ale máme jedno občanství. Děkuji. Thank you so much. The next speaker is coming. Následuje um, zástupce z Malty, Massimo Elul. Děkuji vám. Jak víte, já jsem poněkud skeptický ve vztahu k těm tunám dokumentů, které eh, vychází z institucí, jako je tato. Přestože bylo eh, dosaženo eh, mnoho podstatného, mnoho pokroku, tak um, to bylo i na základě interakcí s institucemi samotnými a na, na základě předáku, s organizací z této instituce, tak když budeme eh, ho vycházet z toho, z té perspektivy my a oni, dokonce jeden poslanec nebo poslankyně dvanáctkrát eh, řekla my a oni ve svém projevu. Takže naše instituce, ať už jsou místní, nebo národní, nebo i v rámci evropských struktur, chybují když ehm, přetrvávají, když udržují ehm, tuto bariéru, eh, kdy stále se dívají na celou záležitost jako na bariéru mezi námi a jimi. A takové projevy, to je podobné, jako když hovoříme o genderových rozdílech mezi muži a ženami. Představte si, kdyby eh, se něco podobného stalo, kdybych se dvakrát, dvanáctkrát opakovalo v jednom projevu. Samozřejmě eh, nemám mnoho času, takže to zrychlím, ale tato mentalita se musí změnit. To, tento, toto rozdělení na my a oni. Například dříve existovala takzvaná pozitivní diskriminace, která dala ženám určitou, eh, určitý impuls v, v, ve společnosti dominované muži. Není na čase, abychom se zamysleli nad tím, jaké metody použít k tomu, aby existovala politika pozitivní diskriminace ve prospěch osob s postižením. A ten můj projev by neměl být vnímán pouze jako kritika evropských institucí a našich demokratických vlád v Evropské unii. 70 milionů lidí, osob s postižením v celé Evropě, eh, vzhledem k tomuto počtu je opravdu, eh, eh, opravdu škoda, že si nejsme schopni zvolit více osob s postižením. Ta, ty, ten, ty počty máme, jenom nám chybí vůdčí osobnosti. Ale náš byla tu zmíněna nacistická Evropa um, a uvědomme si, že i e, Evropa byla osvobozená e, armádou, jejíž velitel sám um, byl, žil s postižením. Děkuji. Thank you, Rovněž vám děkuji. A nyní z Německa Joachim Selling. Děkuji, já se jmenuji Joachim Solning, zastupuji vás eh, nedoslýchavých ehm, z Německa a já se obávám, že sluchově postižení jsou zapomínáni v, v té strategii. Jak jsem k tomu dospěl? Podívejte se například na hm, podtitulek, který tady máme. První Eh, hodiny to téměř nefungovalo. A pokud to z vás už někdo zkusil, ten průběh diskuzi sledovat tím, že bude používat titulky, tak myslím, že eh, nedopadlo dobře a také neexistují mezinárodní titulky. Mě by eh, já proto zajímalo, zda naše digitální možnosti v této době umožňují jenom anglické titulky. To není žádná inkluze. když se podívám na tu přestávku, kde máme uh, um, uzavírat, navazovat kontakty, tak akusticky to byla katastrofa. 250 milionů lidí uh, v Evropě jsou podle svého hodnocení nedoslýchaví. Uh, Ztráta sluchu může být příčinou sociální izolace a depresí, protože když lidé zažívají podobné situace, tak se stahují do izolace. Proto ztráta sluchu je velký eh, problém pro zdraví občanů v Evropě a vyvolává to velký tlak na sociálně zdravotní systém, pokud se to neřeší a pokud se nic nedělá. Moderní Inovace medicínské techniky přitom nabízí možnosti zlepšovat akustiku eh, místností není tak obtížné. Eh, rozhodovací činitelé by měli zajistit přístup k inf- usnadnit přístup k informačním technologiím. Komise a rada by měly hrát vedoucí úlohu, měly by zajistit, aby přístup k profesionální péči, včetně diagnoze, eh, ošetření by bylo právem pro všechny občany Evropy. Členské státy by měly hledat efektivní strategie pro prevenci a včasný zásah v případě e, nedoslýchavých a integrovat to do svých zdravotních systémů, aby eh, byl zajištěn přístup k péči, který je právem všech, nesmí záviset na věku a nesmí se omezovat jenom na část těla, protože v mnoha zemích pokud máte obě uši postižené dostanete jenom jeden implantát. Je k ničemu mít práva pokud, e, ale musí existovat, pokud neexistují, tedy pokud to nemá důsledky, když tato práva nejsou respektována. Děkuji. Další řečník je z Estonska. Vamar Amen. Varma Amer. Vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové z celé Evropy, já vám chci poděkovat především um, litevcům, protože vy jste mě požádala, abych mluvila svojí mateřštinou, stonštinou, ne anglicky. Ale já se chci zaměřit na slabiny eh, eh, reprezentativních organizací v Estonsku a v Evropě. Tyto organizace stále nejsou schopny Eh, mm, se zastat svých eh, mm, mm, členů. Například my v Estonsku platíme členské poplatky, díky tomu si můžeme najmout právníky, kteří bojují pro zájmu, za naši zájmovou skupinu u soudů. Současně um, tato unie daňových poplatníků může také organizovat školení, která jsou poměrně drahá. Když to ale srovnáme s um, estonskou organizací pro postižené, kteří nemají prostředky na nájem právníků, kteří budou připraveni bojovat za své klienty, e, Všechno dělají dobrovolníci vedle každodenní práce. E, neexistuje ani fond na právní náklady pokud vyhrajeme a chceme e, náklady protistrany nebo uhrazení nákladu. Proto nás nikdo nebere vážně, protože nemáme dostatečnou váhu. Můj osobní názor je, že pokud naše zájmové organizace nebudou schopny najmout dobré právníky, tak do té doby stát nás nebude brát vážně. Chci poděkovat vám všem, poděkovat organizátorům za toto eh, za to velice eh, hezký deník, eh, kalendář, za který vám velice děkuji. Jako další má slovo Peter Van Hout. Dobrý den, já zastupuji EDBU, eh, Evropskou unii eh, hluchoslepých. Hluchoslepí jsou velice zranitelnou skupinou ve společnosti. Velice často jsme zanedbáváni a přehlíženi. Není to jenom eh, o tom, že jste hluší a slepí. A například nemůžeme využívat výhody titulků, nepomůže nám audiopopis a nemáme Um, prospěch z žádných těchto pomůcek, které existují. A je třeba si uvědomit, že to je vlastně zvláštní druh postižení. Nemáme přístup k znakovým eh, tlumočníkům a podobně. Evropská unie by také měla dát k dispozici prostředky na školení a výměnu, abychom mohli mít školení speciální tlumočníky pro naše specifické potřeby. Musí existovat zdroje k dispozici pro hluchoslepé tlumočníky, protože jinak je pro nás velice obtížné využívat práv, které máme na evropské úrovni. potřebujeme mít peníze, abychom mohli zajistit, že existovat inkluze a aby e, inkluze se týkala i lidí v naší situaci. Máme běžné potřeby, um, pokud máme žít nezávisle, což je pro nás důležité stejně jako pro jiné skupiny. Děkuji. Další řečník je na Gerard Ellis, um, Federace postižených z Irska. Děkuji, paní předsedkyně. Já dnes promluvím o technologii, ale um, mnohé z toho, co řeknu, lze uh, použít pro školství, dopravu, životní prostředí a tak dále. Technologie nemusí být složitá, aby byla efektivní. Eh, já mám různé plastové kartičky, které používám. Pak eh, mm, mm, další metody dobré pro vozíčkáře. Například jsme setkali se zástupci Google, z, mm, zástupci e, firm, kteří pracují na různých nových technologií, jako například e, technologie, která se dá nosit a podobně, na těle. A musíme zajistit, aby to nemělo stejné upřednostňování zbytku společnosti. Musíme zajistit férový přístup, musíme být schopni využívat nových technologií jako Eh, automatická auta, nové materiály, 3D tisk a podobně. Ehm, eh, Světové ekonomické fórum o, ve zprávě budoucnosti pracovních míst říká, že 65 pracovních míst, které budou v budoucnu ještě neexistují, mnohé z nich budou vyžadovat využívání technologií. Tato místa budou dostupná a sociální inkluze těchto dětí našich dětí bude eh, fungovat pouze, pokud tyto technologie budou dostupné. Ovlivňujeme průmyslu, eh, vydavatele, standardy, eh, profesní organizace, technologické skupiny IT, IL a podobně, kteří se zabývají vývojem technologií. My tedy děláme naši práci, ale že potřebujeme, aby Rada, Parlament a Komise také udělali svůj, odvedli svůj díl práce. Potřebujeme eh, evropský zákon o dostupnosti, revizi audiovizuální směrnice, revizi e N3059 eh, směrnice o veřejných zakázkách. Musíme, eh, musí to být odolné proti diskriminaci postižených. Potřebujeme finanční mechanismy, plnou implementaci CPD a strategii pro postižené 2020-2030. Postižení by měly eh, být součástí společnosti a současně ale mohou přispět společnosti, jako když osolíte polévku nebo si osladíte čaj. Děkuji. Uh, thank you so much and... Děkuji vám mnohokrát. Jako poslední eh, z tohoto panelu promluví Krzysztof Hetman, europoslanec. Prosím. Děkuji bardzo, paní převodničonca. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dámy a pánové, není možné aby osoby s postižením neměly možnost využívat práva, jaká jim přísluší. Ale když hovoříme o vašich právech, hovoříme také o vaší důstojnosti a nezávislosti. Práce na zaměstnatelnosti, inkluzivitě a přístupnosti pokračují, ale jde hlavně o vás, o účastníky eh, tohoto fóra, kteří můžete vyhodnocovat ty výsledky. My doufáme, že v určitých oblastech uvidíte lepší, eh, lepší situaci, ale fakt je, že před námi ještě hodně dlouhá cesta tak, aby osoby s postižením měly správný přístup ke službám a produktům, aby mohly vést nezávislý a důstojný život. Eh, je to na nás, na politicích, kteří zastupujeme evropské instituce. My musíme jednat co nejúčinněji a já jsem velice rád, že se nám podařilo dokončit tu první fázi práce ohledně tedy Evropského aktu o přístupnosti. Nicméně i nadále musíme spolupracovat na rychlé a účinné implementaci na všech úrovních, nejen zde v Bruselu, ale primárně na místní úrovni. Musíme zlepšit eh, úroveň zaměstnanosti osob s postižením, protože ani nadále se váš obrovský potenciál na trhu práce nevyužívá. Podle mého názoru by situace mohla být změněna ža- řádnými pobídkami pro zaměstnavatele, aby se podporovalo zřizování tzv. sociálních společností anebo implementace flexibilních integračních pracovních podmínek. Tím se zvýší zaměstnanost postižených osob, ehm, zejména však díky eh, lepšímu vzdělávání, které od eh, nejranějšího věku bude zahrnovat osoby s postižením, abychom se vyhýbali segregaci. Bohužel je mnoho osob s postižením, které z různých důvodů musí opustit eh, školní docházku předčasně. Musíme zajišťovat široký počet, širokou paletu nástrojů v oblasti celoživotního vzdělávání. Dovolte mi na závěr říct si to, že jsem už dlouho neviděl tolik entuziasmu a tolik úsměvů zde eh, v tomto plénu. Prosím, eh, jezděte za námi častěji. Děkuji vám mnohokrát chci poděkovat všem za příspěvky do debaty. Vím, že zde jsou i nadále lidé, kteří si chtěli vzít slovo. Máme eh, osoby na, na záložním seznamu řečníků, ale už bohužel nemáme čas. A čas se musí dodržovat, dokonce jsme poněkud přetáhli. E, ještě než uzavřeme tento panel, e, dala bych slovo panu Vadarka Stanisovi. Děkuji, já budu velice, velice stručný. Než přistoupíme ke schválení usnesení, e, já jsem se ptal paní komisařky, zda by chtěla okomentovat to, co jsme zde představili, tedy v tom usnesení a dostane prostor, pakliže se vyjádřit chce. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že dnešek je velice významný den, když se nás tu tolik sešlo. Slavíme 20. narozeniny EDF, to je také velice důležitá příležitost. A myslím si, že to ukazuje, jak široká je zastoupenost jednotlivých organizací, že je potřeba vašim organizacím naslouchat. V komisi budeme i nadále pracovat na těchto záležitostech. Zítra proběhne zasedání rady a jak jsem slíbila, vyzvu ministry, aby dospěli ke schodě na eh, aktu o přístupnosti, který je na pořadu jednání. Kolegyně Jourová Eh, se tímto také velice aktivně zabývá a bude podporovat ministry v tom, aby se zaměřovali na horizontální antidiskriminační směrnici, eh, což už se projednává skoro celé desetiletí a to je velice důležitá dohoda. Je potřeba teď, abychom převzali to usnesení EDF, a abychom z něj učinili, učinili realitu. Slyšeli jsme, že potřebujeme hlavně činy, ne další dokumenty, ale za účelem toho, abychom mohli něco udělat, musíme mít strategii a musíme mít přesně stanovený rámec. Proto bylo tak důležité vyslechnout si vaše sdělení, poslouchat vás a získat to usnesení, které předpokládám bude mít eh, velice širokou podporu. A na tom základě pak můžeme připravovat další strategii. Takže pojďme pokračovat, pojďme nadále implementovat a pojďme spolupracovat a využívat všechny nástroje, jaké máme k dispozici, aby strategie v této oblasti mohla pokračovat, aby navazovala na aktuální strategie, abychom se někam posunuli. Vidím, že to usnesení je velice stručné, není to příliš mnoho papíru, jen pár stránek a to znamená, že to je usnesení věcné, a všechny z těch bodů si já teď odnesu a budeme se zaměřovat na to, jak to můžeme implementovat. Samozřejmě nebude to jenom práce nás v izolaci v kanceláři, budeme v kontaktu s EDF a se všemi ostatními organizacemi. Děkuji vám za veškerou odvedenou práci. Uh, Děkuji. Kolegové, já si myslím, že svým způsobem už jste v podstatě nejen přivítali to, co říkala paní komisařka, ale také jste schválili to usnesení. Takže já se chci zeptat, zda to usnesení schvalujeme. Do, do, we, do we start the campaign for the future? Zahájíme kampaň pro budoucí e, strategii pro osoby s postižením? Dobrá, tak to ukažte svým ministrům. Tím tedy ukončujeme tuto část zasedání a hned přejdeme na další část zasedání. Děkuji všem účastníkům a všem, kteří eh, si vzali slovo. Omlouváme se těm, na které už se prostor nedostal. Dan wil ik deze sessie afsluiten en Dobrá, takže tím jsme ukončili eh, tuto část zasedání a prosím, aby sem přišli ti, kteří povedou eh, příští část zasedání. Děkuji všem účastníkům a děkuji také paní komisařce. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegové, dámy a pánové, buďte tak hodní, usaďte se, zahájíme třetí část našeho zasedání. And if you do so, then I... A když budete tak hodní a posadíte se, tak já využiji eh, tu skvělou příležitost budu hovořit svou mateřštinou, tedy češtinou. vážené delegátky vážení delegáti dámy a pánové je mi velkou ctí že mohu uvádět třetí část dnešního mimořádného setkání. jmenuji se olga sehnalová a jsem poslankyní evropského parlamentu z české republiky za politickou skupinu socialistů a demokratů a jsem také jednou ze spolupředsedajících parlamentní meziskupiny pro práva osob s postižením. dnes jsme na půdě evropského parlamentu a přesto nebo možná právě proto bychom neměli mluvit pouze o situaci lidí s postižením v evropské unii ale měli bychom se podívat i na situaci za jejími hranicemi. nesmíme zapomínat na eight hundred milionů lidí s postižením kteří žijí v rozvojových zemích kde bohužel často zůstávají neviditelní a většinová společnost je vědomě vytlačuje na okraj. v mnoha zemích zůstávají lidé se zdravotním postižením nejvíce vyloučeni ze všech skupin je méně pravděpodobné že budou mít přístup ke zdravotní péči a vzdělání a je pro ně mnohem obtížnější ne li nemožné aby se vymanili z chudoby zdravotní postižení však zůstává jednou z hlavních příčin chudoby nejen v rozvojových zemích ale i v evropské unii. velká očekávání jsou proto nyní vkládána do sedmnácti cílů udržitelného rozvoje osn jejichž hlavním cílem je ukončit chudobu ve všech jejích formách všude na světě. základním principem těchto cílů je také nenechat nikoho pozadu. ačkoliv speciální projekty určené pro lidi s postižením jsou důležité nemohou nikdy zasáhnout všechny potřebné. je proto nezbytné zahrnout osoby se zdravotním postižením nejen do veškerých rozvojových programů ale i do všech oblastí činnosti evropského parlamentu včetně vnější činnosti. jak už jsme zde dnes diskutovali aby mohly být potřeby lidí se zdravotním postižením skutečně zohledněny a naplňovány je nutné zapojit osoby se zdravotním postižením do rozhodovacích procesů na všech úrovních práce včetně plánování přípravy až po její naplňování. jsem proto také ráda že tuto třetí část mohu uvádět společně s naďou haddad z evropského fóra osob se zdravotním postižením. vítám tady také všechny panelisty a těším se na jejich příspěvky protože nás trošku tlačí čas tak bych pouze upozornila že každý má pro svůj příspěvek pouze šest minut. a na začátek naší diskuse nás pozdraví komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj neven mimica prostřednictvím videosprávy tak prosím o záznam. president tajani Vážený pane předsedo Tajány, vážení europoslanci, milí hosté, dámy a pánové, je mi velkým potěšením promluvit eh, k tomuto čtvrtému Evropskému parlamentu osob s postižením. Letošní parlament se odehrává ve stejnou dobu, jako slavíme 20. výročí EDF. Za posledních 20 let eh, jste dostali svého mota nic o nás bez nás. Prostřednictvím své práce zajišťujete silnou a pozitivní reprezentaci osob s postižením na evropské úrovni a každodenně pomáháte budovat inkluzivnější společnost s rovnými příležitostmi pro všechny. Společně s námi Evropská unie je již dlouho propagátorem práv osob s postižením na celém světě. Jak víte, Zásadním způsobem jsme se podíleli na vysokých ambicích nové globální agendy 2030 pro udržitelný rozvoj se svými závazky nenechat nikoho opodál. Je to poprvé, kdy takovýto globální rámec obsahuje explicitní odkazy na osoby s postižením. Toto je velký průlom pro eh, tu jednu miliardu lidí na celém světě, které zažívají nějakou formu postižení. 80% z nich žije v rozvojových státech. Evropská unie je rovněž eh, plnou, plnohodnotnou stranou úmluvy OSN o právech osob s postižením jakožto regionální organizace. Tato úmluva zahrnuje specifický závazek zajistit mezinárodní spolupráci a aby tato byla inkluzivní a přístupná pro osoby s postižením. V roce 2015 OSN uznala pozitivní pokrok, jaký Evropská unie učinila v rámci implementace této umluvy, zejména co se týká financování naší vnější činnosti. Letos v létě všechny instituce EU a 28 členských států eh, přijalo eh, nový evropský konsenzus k rozvoji. Tento konsenzus navazuje na naši existující politiku na rámce pro postižení lidská práva a demokracii a potvrzuje náš závazek mít eh, postup v oblasti rozvoje založený na právech, kde uznáváme propojení chudoby a postižení. Explicitně hovoříme o osobách s postižením, zavazujeme se zohledňovat jejich specifické potřeby a zajistit jejich plnou inkluzi do společnosti. Nicméně eh, my nechceme být pouze tím vedoucím příkladem co do slov, ale také co do našich činů. Evropská unie je hlavním dárcem peněz na podporu práv a inkluzi osob s postižením po celém světě. Od roku 2010 jsme financovali více než 330 specifických projektů pro oblast postižení ve více než 95 zemích v rámci partnerství se občanskou společností. Tyto projekty řeší celou řadu témat, od propagace participace v občanské společnosti v Africe až po zlepšování přístupu k eh, rehabilitaci v Afganistánu, anebo eh, zajištění toho, aby eh, mladí neslyšící měli přístup k informacím o sexuálním a reprodukčním zdraví v Paraguaji a Uruguayi. Ale to je několik příkladů za všechny. V nedávné době jsme rovněž spustili dvě konkrétní akce eh, v rámci mainstreamování osob s postižením do politického dialogu a do intervencí v našich partnerských státech. Zrovna včera jsme spustili nový čtyřletý projekt eh, Bridging the Gap na podporu inkluzivní politiky a služeb pro osoby s postižením. Dámy a pánové, tématem eh, letošního Mezinárodního dne je transformace směrem za udržitelnou a odolnou společností pro všechny. Jetenberg Nigusi, jeden z hlavních lidskoprávních advokátů v Etiopii, pak představuje přesně tento druh eh, transformace. Je to dáma, která byla motivována eh, diskriminací vůči sobě samé, jakožto mladé africké ženě, a jako taková nám připomíná, že eh, vůdcovství není propojeno pouze s našima očima, ušima nebo nohama, ale přichází jaksi zevnitř a každý z nás má moc stát se vůdčí osobností, ať už jsme kdekoliv. A můžeme pomáhat i lidem kolem sebe žít lepší životy. Na závěr mi dovolte poděkovat eh, všem vůdčím osobnostem, které se zde dnes sešly. Díky za to, že umožňujete, že nikdo nezůstane opodál. Těším se na další spolupráci s vámi za účelem propagace práv a inkluze osob s postižením po celém světě. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, nyní je mi velkou ctí, že mohu mezi námi osobně přivítat komisaře Christose Stylianidese, komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí. Mr. Commissioner, you have the floor. Thank you. Thank you dear. Thank you. Děkuji vám, paní předsedkyně. Drazí hosté, kolegové, kolegyně, dámy a pánové. Je mi skutečným potěšením s vámi dnes být eh, u této významné příležitosti v Evropském eh, parlamentu, na tomto setkání eh, pora pro osoby s postižením jsem nesmírně, byl bych rád, aby se to stalo příležitostí k výměně názorů na tomto důležitém fóru. Teprve před několika dny jsme si připomněli den uh, osob s postižením. Pane Vartas Gastanis, pane předsedo, dovolte mi, abych uh, také předal nejlepší poselství 20 výročí vzniku Evropského fóra pro osoby s postižením. Dámy a pánové, víte lépe než já, že miliarda lidí eh, na světě žije s tím či o ním postižením. 80% v, eh, v rozvojových zemích. A bohužel, dokonce i v rozvinutých zemích osoby s postižením jsou často znevýhodněny v rámci svých komunit. Samozřejmě, že v rozvojových zemích čelí ještě, mnohé, ještě více výzvám, více diskriminace. A to dokonce i mimo krizová období a krizové situace. Nicméně v průběhu krizí je to ještě horší. Vzhledem k rizikům, jim jsou vystaveni přístup k pomoci je pro ně stížen. Možná někdy mohou potřebovat dodatečnou ochranu. Je omezený přístup eh, k univerzálním službám a tyto služby nejsou přizpůsobeny pro jejich potřeby. Ať už je to přístup eh, k potravinám, k, k vodě, k sanitárním zařízením a, a co je někdy i důležitější, zdravotní a sociální podpoře. Velmi často osoby s postižením jsou rovněž vyloučeny z humanitárního plánování a drazí přátelé, Evropská unie a naše členské státy jsou největšími dárci humanitární pomoci v globálním měřítku. Hrajeme, plníme klíčovou úlohu při tvorbě humanitárního prostředí. Eh, komunitární rozpočet dosáhl eh, rekordní částky 2,1 miliard eur v loňském roce. Takže náš mandát je zcela jasný. Můj mandát, jakožto komisaře pro humanitární pomoc a krizové řízení, eh, tkví v tom, že musíme pomáhat těm nejzranitelnějším osobám, osoby s postižením musí být jasnou prioritou. Je to naše morální povinnost, nás, Evropanů. Evropská unie je klíčovým eh, zastáncem práv osob s postižením. Takže první bod. Jsme členy Evropské úmluvy o právech osob s postižením a to zahrnuje i konkrétní závazky článku 11 týkající se situace rizika a eh, humanitárních mimořádných situací. Tyto závazky se pak musí zrcadlit v evropských politikách, a to ve všech aspektech. Za druhé. Schválili jsme také kapitolu Světového summitu eh, pro osoby s postižením. A tento akční plán, který z toho vzešel, je jasným projevem našeho závazku. Ovšem, Evropská unie není jen o slovech. Jde také o konkrétní činy. Zapracovali jsme potřeby osob s postižením do našich politik z hlediska ochrany z, eh, před eh, násilným eh, stěhováním a také z hlediska hledání přístřeší a ubytování. A teď je první rok, kdy uplatňujeme pokyny pro osoby s postižením v, našich, v naší humanitární činnosti. Chceme tak povzbudit změnu v celém systému. Dále poskytujeme cílené finance pro potřeby, eh, plnění potřeb osob s postižením v oblastech postižených eh, různými katastrofami. V loňském roce proběhlo 26 konkrétních eh, projektů organizací zabývajících se pomocí osob, osobám s postižením v hodnotě 30 milionů eur a e, od doby, kdy jsem začal působit jakožto komisař, jsme zvýšili toto financování o 40 Dovolte, abych uvedl několik příkladů. této nové situace od, mé, od vzniku mého man, od začátku mého mandátu. V Turecku jsme například zlepšili přístup ke kvalitním službám pro uprchlíky s postižením, nebo v Jižním Sudánu jsme podpořili budování kapacit, abychom zajistili eh, začlenění osob s postižením. V Indii jsme financovali přístup eh, k rehabilitaci opět pro osoby s postižením. A v Řecku jsme financovali zajištění eh, přístřeší vybavených a přístupných pro osoby s postiženými a eh, zajištění také potravin, vodních potravin. A neustále jsme konzultovali s našimi partnery, jak můžeme eh, náš výkon ještě zlepšit. Třetí bod. Děláme také hodně, pokud jde o inkluzi v oblasti civilní ochrany. Civilní ochrana je druhou částí mého portfolia a my integrujeme eh, postižení do připravenosti a reakceschopnosti v případě katastrof. A tyto projekty jsou nastavovány právě s ohledem na postižené osoby. Před dvěma lety rada schválila závěry pro eh, řízení katastrof a eh, to opět s ohledem na osoby s postižením. Děláme tedy hodně ale samozřejmě, že můžeme dělat více. A musíme. Kolektivně dárci, stárci, s partnery a já jakožto komisař jsem připraven přijmout další kroky v zájmu splnění potřeb osob s postižením všude v terénu. Drazí přátelé, někdy slýchám lidi říkat, že musíme vybudovat nejprve společnost, která bude vstřícná vůči eh, postižení osobám s postižením, než budeme moci toto dělat v krizových situacích. Upřímně řečeno, tento přístup považuji za nesmírně krátkozraký. Samozřejmě, že zbývá v Evropě mnoho výzev, zbývá hodně věcí, které se musí dořešit v našich členských státech. Ale to by nám nemělo bránit v tom, abychom bojovali za inkluzivnější humanitární činnost. Tyto věci se vzájemně nevylučují. Obě se posilují. A já jsem o tom silně přesvědčen. Za uplynulý měsíc jsem hovořil s organizacemi zastupujícími postižené a Eh, lidi s postižením a eh, další eh, organizace občanské společnosti o tom, co můžeme dělat více. Je to důležité, proto abychom postupovali vpřed. Před několika dny jsem také měl tu čest se setkat s předsedou Vardagastanisem a hovořili jsme o nutnosti spolupracovat na budování inkluzivnější společnosti po celém světě. Jsme připraveni a ochotni dělat více. A to takto. Za prvé, v rámci našeho financování budeme zdůrazňovat, že naši eh, humanitární partneři eh, musí eh, zahrnovat organizace, které jsou skutečně činné v terénu. To je první věc. Za druhé, vypracujeme standardy evropské humanitární činnosti, tak aby konkrétní potřeby zranitelných skupin, jako jsou ženy a děti s eh, postižením, byly náležitě řešeny. Za třetí, musíme zajistit, aby osoby s postižením mohly vyjádřit své názory, a aby tyto názory byly vždy zohledňovány nejen jako příjemci humanitární činnosti, ale také jako aktivní účastníci při jejím nastavování. To je můj osobní závazek, a tedy a, aby byly osoby s postižením konzultovány ve všech našich iniciativách. Prostřednictvím organizací, které je zastupují, jsme věrní myšlence, že nic o lidech s postižením eh, bez nich. V loňském roce jsme financovali eh, projekt eh, stavební v Myanmaru, udržitelný, a šlo tam o omezení Eh, rizik v krizových zónách. A jedna osoba, jeden člověk s postižením řekl, pokud, řekl, pokud dojde k nějaké katastrofě, jsou postiženi všichni. Takže všichni musí pomoci při té přípravě na katastrofu. Takže budeme se snažit co nejlépe integrovat zájmy osob s postižením do, našich, eh, do naší činnosti prostřednictvím sběru dat, a v neposlední řadě budeme pracovat také na budování kapacit, abychom byli inkluzivnější ve vztahu k lidem s postižením. A, a abychom nezapomínali, že je tu mnoho znalostí, které lze sdílet. Drazí přátelé, před několika přednedávnem hlasoval parlament o implementaci eh, Evropské strategie pro osoby s postižením. A tato zpráva eh, vyzývá Evropskou unii, aby osoby s postižením nebyly ponechány stranou při poskytování humanitární pomoci. A já nemohu než souhlasit. Je to naší povinností a já jsem vždy připraven vyslechnout vaše doporučení, abychom byli schopni zlepšit naši vlastní reakci, naše odpovědi zejména v naší evropské humanitární pomoci. Bohužel neexistují žádná zázračná rychlá řešení. Je to proces, který eh, si vyžaduje kolektivní eh, zásah eh, nás všech. Ale máme sdílený zájem na tom, abychom pomohli těm nejzranitelnějším v humanitárních krizích. A já jsem pevně přesvědčen, že společně dosáhneme toho, aby naše humanitární pomoc byla inkluzivnější. Společně můžeme eh, výrazně změnit životy zranitelných osob v terénu. Takže společně eh, to dokážeme. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Commissioner. Děkuji, pane komisaři, za vaši angažovanou, informativní a velice eh, konkrétní prezentaci. Velice si ceníme toho, co jsme vyslechli. Požádat eh, o příspěvek kolegu poslance Josepa Mariu Terika Brase, místo předsedu skupiny Zelených Evropské svobodné aliance v Evropském parlamentu. Pan kolega je mimo jiné členem delegace ve smíšeném parlamentním výboru EU eh, e Mexiko a delegace v parlamentním zhromáždění EU Latinská Amerika. Josep. Thank you. Thank you, Chair. I'll be... Děkuji, já budu stručný, já se musím omlouvit, protože budu muset odejít po své krátké prezentaci, mám jinou schůzi. Dámy a pánové, vážení přátelé, je mi eh, ctí, že mohu oslovit eh, vás všechny jménem eh, Filipa Lamberse, předsedu z frakce Zelených. Naše frakce vždy obhajovala rovnost um, zacházení s postiženými a budeme to dělat i nadále na všech úrovních eh, v osmi prioritních oblastech. Přístupnost, participace, rovnost, zaměstnání, vzdělání, školení, zdraví, sociální ochrana a externí akce. 30. Eh, listopadu letošního roku Evropský parlament schválil rezoluci o implementaci Evropské strategie pro postižené. My, naše frakce, hlasovali pro tuto rezoluci, i když některé aspekty, eh, které jsme obhajovali, nebyly zahrnuty do té rezoluce. Hlavně e, změna politiky austerity, zajištění přístupu k sexuálním a reprodukčním službám pro e, ženy a dívky s postižením a zastavení e, praxí sterilizace. E, dovolte mi, abych řekl něco, co jde nad rámec konkrétních opatření a dotýká se předpokladu, který zní všichni, všechny lidské bytosti jsou si rovny ve své důstojnosti rozdíly mezi námi vůbec neovlivňují tuto základní eh, důstojnost. Kromě toho, pokud někdo z důvodu narození, nehody nebo jiných okolností má postižení, má právo na podporu a pomoc od eh, zbytku společnosti a má právo spolurozhodovat jaká, o tom, jaká jsou nejlepší opatření, jak e, situaci e, každého jednotlivce řešit co nejlépe. My jsme lidské bytosti, máme život, který se vyvíjí, máme očekávání, potřeby, emoce, pocity, naděje, obavy. Naše podpora postiženým není e, nějakým ústupkem Eh, ale je to uznání toho eh, našeho společného přání být šťastní, našeho společného osudu na zemi. Proto vaše participace, vaše spolupráce je vždy třeba ve všem, o co se snažíme v oblasti, kterou eh, znáte lépe než my. O tom vás chci ujistit spolehněte se na naší solidaritu. My žádáme solidaritu všech, co věří, že stojí za to žít v lepším světě, ve světě, který respektuje lidské hodnoty a důstojnost všech. Děkuji vám za pozornost a pochopení, i když nejsme tak aktivní, jak bychom měli být. Děkuji. Děkuji, Josef. udržitelného rozvoje a jejich naplňování sleduje také organizace sdg eh, watch europe a já jsem velmi ráda že zde mohu přivítat členku jejího řídícího výboru paní alison coleman která se zabývá zejména bojem proti korupci v rozvojové pomoci. alison please the floor is yours. Um Um, Děkuji. Děkuji také za pozvání pro eh, CG Watch Europe na, tuto, na toto fórum a také chci um, popřát um, hodně úspěchů EDF a šťastné výročí. Já se jmenuji Alison Coleman, pracuji pro Transparency International eh, v věcech, které se týkají korupce. Ve volném čase jsem řídícím výboru SDG Watch. Měli bychom se si um, připomenout, co to jsou cíle udržitelného rozvoje. Je to složitý proces, je to unikátní politický závazek, který vyžaduje inovativní kroky všech zúčastněných pro zajištění prosperity při ochraně planety. Cíly jsou ekonomické, sociální, ekologické a e, administrativní zdraví, sociální ochrana, vzdělání, pracovní příležitosti, klimatické změny, ekologická ochrana, spravedlnost, silné instituce. Těchto 17 cílů je odrazem toho, že pouze spoluprací ve všech těchto oblastech můžeme dosáhnout skutečné změny. Tento přístup není jediné, co je unikátní na těchto cílech. Inkluze je jejich základním principem, to znamená e, posílení a nediskriminace. Nikdo nesmí zůstat stranou a e, ve vizi spravedlivé, e, otevřené, sociálně inkluzivní, e, inkluzivního světa, ve kterém e, budou mít místo i ty nejzranitelnější. Ty cíle jsou zvláštní i tím, že poprvé všechny státy světa, ať jsou rozvinuté nebo rozvojové, ať jsou bohaté nebo chudé, tak nyní mají odpovědnost eh, za to, aby pracovali směrem k udržitelnému rozvoji. To znamená, že i EU ve svých hranicích by měla implementovat všech těchto 17 eh, cílů a 179 podcílů. Nesmí přitom zapomenout na ty nejzranitelnější skupiny. Nebude to snadné, bude to vyžadovat leadership a bude to vyžadovat spoustu tvrdé práce. A také to znamená, že budeme muset najít nové způsoby práce, nové způsoby uvažování a znamená to, že budeme muset hledat nové způsoby spolupráce. A o to usiluje SDG Watch Europe, který byl založen v létě do roku 2015. Jsme tedy více než dva roky staří a jsme sítí organizací, kteří, které pracují v mnoha různých oblastech. My ale spolupracujeme na implementaci cílů zde v EU. Naším hlavním úkolem je spojovat občanskou společnost do rozvoje eh, klimatických změn, ženy, starší občané, migranti, postižení, bydlení, spravedlivý obchod, boj proti korupci, transparentnost. My chceme, aby všechny tyto skupiny spolu spolupracovaly. Nyní máme více než 100 členů. Některé, kteří jsou na evropské úrovni, někteří na národní úrovni zde v EU. Společně angažujeme s politickými činiteli, snažíme se mobilizovat občany a monitorujeme implementaci těchto cílů. Abych se dostala tedy k jádru věci, jak vypadá monitorování pokroku cílů ze strany EU. Vzhledem k tomu, že jsme tady měli komisaře pro eh, humanitární pomoc na tomto panelu, tak budu mluvit jenom o tom, co dělá EU ve svých členských zemích. Minulý rok komise vypracovala zprávu o akcích pro udržitelný rozvoj, zavázala se k eh, dosahování cílu, ale bylo tam málo konkrétních opatření. Jenom eh, tam posuzovala listávající politiky, nikoli nedostatky. Musíme se podívat na to, co chybí, co neděláme, tak abychom mohli eh, vytvářet konkrétní plány. Je jasné, že EU musí přijít s celkovou strategií propagace politické koherence a koordinace a musí to udělat při aktivní začlenění postižených a dalších skupin, kterým hrozí marginalizace. Potřebujeme jasný plán implementace s cíly a časovými harmonogramy. Bez nich, jak e, může EU e, doufat, že dosáhne skutečného pokroku v příštích 12 letech? Ehm, tyto nedostatečné ambice. A zpráva o pokroku je odrazem toho, že udržitelný rozvoj není politickou prioritou stávajícího vedení. Když se podíváte na projev předsedy komise z eh, prosince, tak výraz udržitelný a rozvoj tam nebyly změněny ani jednou. Tyto projevy jsou reflekcí nebo odrazem politických priorit komise, ale také toho, co není prioritami. Letos eh, komise prezentovala pět scénářů budoucnosti Evropy. Co, jak by měla vypadat budoucnost Evropy? V tomto dokumentu udržitelný rozvoj byl stěží zmíněn. Jenom se tam mluvilo o tom, jak EU byla lídrem při dosahování cílů. Nemluvilo se o tom, jak EU může být lídrem při implementaci cílů. Myslíme si, že to byla zmeškaná příležitost. Myslíme si, že Cíle jsou pozitivní vizí pro Evropu, evropské budoucnosti založené na hodnotách, vizi, která bude e, řešit problémy všech evropských občanů, včetně těch nejvíce znevýhodněných a zajistí udržitelnou budoucnost. Místo toho STG, Watch a další organizace musí psát vlastní scénáře, šestý scénář pro budoucnost Evropy. Samozřejmě se příslušnými plány a cíly, tak bez, eh, důlež, bez eh, správných nástrojů měření pokroku se nedostaneme dál. Eurostat zveřejnil zprávu o pokroku směrem k cílu pomocí stovky indikátorů. Vítáme tuto zprávu, nicméně tady pár oblastí, které je třeba zlepšit. Volba těch stovky indikátorů proběhla mm, s málo nedostatečnými konzultacemi občanské společnosti. Neodráží to adekvátně pokrok a selhání při implementaci cílů. Neříší to všechny aspekty udržitelného rozvoje a nezohledňuje to, co nám chybí, co stále ještě musíme dělat. Zpráva neukazuje, jak rychle a jak daleko musíme postoupit, pokud skutečně máme dosahovat těch cílů za 12 let. Ta zpráva také neobsahuje některá kritická data, eh, co, se týče principu nikoho, aby nikdo nezůstal stranou a jak eh, snižovat nerovnost. Cíle mají být ve prospěch všech. To bude vyžadovat místní dezagregovaná data pro monitoring nerovnosti a e- skluze v Evropě. Bude to vyžadovat dezagregovaná data pro analýzu výsledků a sledování pokroku. Nicméně v první zprávě Eurostat nezačlenil e, kritická data. Příkladem je, že tam nebyly žádná data o postižených, co se týče cíle čtyři e, vzdělání. Také tam nebyla data o postižených k cíli 8. Slušná práce pro všechny. Příští rok EU bude revidovat své indikátory a SDG Watch vyzývá EU, aby zajistila, že tato revize bude založena na inkluzivních postupech. My vyzýváme EU, aby e, rozšířila zprávu, aby tam nebyly jenom kvalit- kvantitativní kritéria, ale kvali- kvalitativní. Je třeba uh, Eh, jít za rámec těchto eh, kvantitativních cílů a musí tam být nová dezagregovaná data, včetně těch o postižených osobách. Všechno toto by mělo proběhnout s účastí občanské společnosti. Tím eh, se chci dostat k závěru svého příspěvku. Vím, že to vyznělo trochu negativně, ale chci tedy ukončit pozitivněji. Uh, je to, jsou to narozeniny, takže bychom si měli přát něco do budoucna. Evropská komise vytvořila platformu mm, pro udržitelný rozvoj. To je skupina, které se setkává občanská společnost, experti, podniky, odbory a další, aby pracovali na implementaci těchto cílů. Včera jsme měli první schůzku a bylo to povzbudivé a já cítím naději. Tato platforma je šancí pro EU, aby konsultovala a už se spolupracovala s občanskou společností a dalšími experty. Ta platforma bude mm, vytvářet menší skupinky, které budou problémy eh, zkoumat do hloubky. Ještě se o nich rozhodne, ale bude tam skupina pro budoucí rozpočet MFF, pro monitoring a hodnocení. My vyzýváme i EU, aby zahrnula více aktérů do těchto menších skupin, kteří mohou přijít s expertízou a znalostmi, jako je Evropské fórum postižených. Nyní je na čase, aby EU skutečně projevilo leadership při implementaci cílů a to společné implementaci. Jenom spoluprací dosáhneme lepší budoucnosti. Děkuji. na závěr úvodního panelu mi dovolte přivítat místopředsedkyni evropského fóra osob s postižením paní annu pelaez která také předsedá ženskému výboru edf a věnuje se zejména otázkám rovnosti mužů a žen. anna you have the floor last but not least. Muchísimas gracias Děkuji vám z celého srdce. Budu hovořit španělsky, pokud vám to nevadí. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážení europoslanci, europoslankyně, bratři a sestry v hnutí osob s postižením, dovolte mi podělit se s vámi o tři věci. Za prvé, jak důležitá je agenda 2020 a cíle udržitelného rozvoje pro nás v našem hnutí? To je ta skutečná vize, kterou máme do budoucnosti, abychom dosáhli těch cílů rozvoje lidstva. Objevují se zde výrazné slogany. Nikdo nesmí zůstat stranou. Nikdo, to opakuji. Nám se v našem hnutí e, povedlo, že i osoby s postižením jsou do toho začleněny. A to přímo v té rozvojové agendě, je to konkrétně cíl číslo čtyři, kde hovoříme o vzdělávání a rovnosti. Hovoříme o hospodářském rozvoji v cíli 10, kde hovoříme o redukci nerovnosti ale také v cíli 11, kde hovoříme o městech a udržitelných společenstvech. Ale také v cíli 17, kde hovoříme o eh, té alianci, jak těch cílů budeme dosahovat. Ten cíl 17 nám dává možnost eh, Přemýšlet o postižení jako o něčem, co je součástí cílu udržitelného rozvoje, jako základu pro naši práci. Zaměřujeme se na muže a ženy s postižením, stejně tak, jako se zaměřujeme na cíl 1, konec chudoby, cíl 2, eradikaci hladu, e, cíl 3, význam zdravotnictví a blahobytu a cíl 5, e, genderovou rovnost. Vlastně je to taková paralelní agenda, Plně si uvědomujeme, že naše hnutí je součástí agendy 2020 a že cíle udržitelného rozvoje jsou obrovskou příležitostí, abychom do naší práce začlenili obranu práv osob, které žijí s postižením. Je to součást naší politické agendy, V červenci v New Yorku se setkalo se příští rok v červenci se setká 15 evropských zemí, které se účastní dobrovolného hodnocení jejich eh, plnění cílu udržitelného rozvoje. Hovoříme o Armenii, Albánii, eh, Řecku, Maďarsku, Islandu, Irsku, Lotyšsku, Litvě, Maltě, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Španělsku a Švýcarsku. To bude skvělá příležitost pro to, abychom zajistili, že tyto vlády nás budou zmiňovat a budou zohledňovat naše názory. Druhá věc, kterou chci zmínit, je, že je extrémně podstatné, je pro nás skvělou příležitostí, že zde máme přátele, bratry a sestry v postižení, abychom propojili cíle udržitelného rozvoje s, CD, s CRPD, s, tedy to, s tou umluvou o osobách s postižením. Je zde jasné propojení mezi cíly udržitelného rozvoje a touto umluvou. Rozvíjíme vlastně lidskost, rozvíjíme osoby s postižením jako takové. Musíme zajistit, že CRPD bude součástí našich politik a rozpočtů našich zemí, tak, aby nikdo nezůstal stranou. Protože, eh, jak říkám, je zde jasné propojení mezi tou agendou pro rok 2030 a cíly udržitelného rozvoje. Všechno to souvisí s potřebami osob s postižením. Musíme zajistit, že zaujmeme jasné proaktivní stanovisko, abychom tyto dvě sady nástrojů propojili. Musíme zajistit, že na národní úrovni zohledníme implementaci eh, této umluvy OSN a také implementaci cílů udržitelného rozvoje. Máme celou řadu okolností a cílů, které se překrývají mezi oběma těmito programy. Musíme zajistit, že se zúčastníme všech debat, které na toto téma proběhnou. Je zde několik cílů, o kterých si lidé možná řeknou, že nejsou propojeny s tím, co děláme my, ale já si myslím, že to takto říct nejde. Můžeme si myslet, že eh, například cíle udržitelného rozvoje a ekosystémy s námi nesouvisejí, ale i když se zdá, že tyto cíle jsou tak nějak mimo tu prvotní agendu, která je pro nás relevantní, znamená to o to víc, že všechno ostatní s námi velice úzce souvisí. Cíle udržitelného rozvoje a CRPD je potřeba vnímat společně, zároveň, a je potřeba je propojovat v naší práci. A nakonec, Jaká je naše role? Jakou roli hraje hnutí osob s, s postižením v rámci těch cílů udržitelného rozvoje? V první řadě se musíme zavázat eh, vůči této agendě. Je potřeba cíle udržitelného rozvoje zapracovat do našich struktur. Musíme postupovat proaktivně co do plnění cílu udržitelného rozvoje za účelem zlepšení eh, vylepšení lidstva. Musíme také zajistit, a to můžeme udělat pouze my, musíme zajistit, že naše vlády při, eh, během své práce na eh, vypracovávání vlastní politiky udržitelného rozvoje vždy zohlední osoby s postižením. To za nás nikdo neudělá. Pokud my sami nebudeme schopni vyvinout náležitý vliv na naše vlády, tak za nás eh, to nikdo dělat nebude. My to musíme přímo propojit, zajistit, že ta agenda bude pro nás relevantní. Musíme zajistit, že vlády, soukromý sektor a celá řada organizací, jako občanská společnost a tak dále, že budou alokovat prostředky za účelem plné implementace agendy cílu udržitelného rozvoje. E, musíme být vidět v rámci hnutí cílu udržitelného rozvoje, musíme také zajistit prostřednictvím naší práce, prostřednictvím našich sdělení v rámci těchto skupin, že budeme jako osoby s postižením přispívat do toho procesu, že i my budeme e, něco přinášet do mlína, abych tak řekla. A proto je agenda 2030 tak důležitá. Chceme spolupracovat s třetími státy, ale jde hlavně o nás, jde o naše země, o to, co se bude dít v našich státech, o to, co se bude dít uvnitř EU, ale také mimo EU. Vážení přátelé, Milí zástupci eh, organizací osob s postižením, musíme využít, využít tuto agendu udržitelného rozvoje, abychom eh, prosazovali spolupráci mezi našimi státy a abychom eh, čelili této výzvě, která před námi stojí. Tady nikdo nesmí zůstat stranou. Nikoho nesmíme vynechávat, to zahrnuje i nás, tedy všechny, jak jsme tady, muže i ženy, všechny lidi, kteří zatím nejsou součástí našeho hnutí nebo ty, kteří se eh, plně neangažují. Jde o lidi uvnitř institucí, eh, o lidi, kteří mají viditelné i neviditelné postižení. Eh, jde o lidi, kteří z různých důvodů se zatím plně neangažují. Jak tady zaznělo, lidé s postižením mají často problém se nějak angažovat, ale vážení přátelé, nesmíme nikoho nechat stranou. A zejména chci upozornit na situaci žen a dětí s postižením. Evropská unie má celou řadu nástrojů, které může využít k tomu, abychom respektovali práva žen. Zejména musíme se soustředit na ženy a děti s postižením. Velice důležitý sektor jsou ženy s postižením. Je potřeba, aby i oni byly součástí rozvoje do budoucna. Nikdo nesmí zůstat stranou. Many thanks, Anna. Reminding... Eh, děkuji, ano, za připomenutí toho, že máme ty dva důrazné nástroje, tedy cíle udržitelného rozvoje, jasnou agendu do roku 2030 a máme taky CRPD. Eh, máme velké spoždění. Děkuji všem, kteří se trvali až doteď. Pokusíme se to, eh, ten čas dodržet. Ze dvou minut to škrtneme na minutu a půl, jinak nám odejdou tlumočníci. Eh, teď má slovo eh, Michael Kalmár z Evropské asociace dyslektiků. Já jsem Michael Kalmár, jsem předseda asociace dyslektiků v Evropě. Hovořím za občany EU, kteří trpí neviditelným postižením, dyslexí. Dyslexie je nejrozšířenější specifický, specifická porucha učení. Stěžuje čtení, psaní, hláskování a všechno ostatní, co souvisí s komunikací. Dyslektici a osoby se souvisejícím postižením představují 10 až 15 populace. Schopnost číst a psát je e, důležitým předpokladem pro fungování v naší velice písemně orientované společnosti. Je to důležitý prvek našeho kulturního a socioekonomického rozvoje a úspěchu. Proto osoby s dyslexí e, v podstatě jdou životem ve světě, který není vůči nim příliš, příliš přátelský. Selhávají ve školách, v odborné přípravě i v zaměstnání. Hrozí jim tak sociální vyloučení a to má vážný dopad na jejich životy, na životy jejich rodinných příslušníků a na celou společnost. Miliony dětí, adolescentů a dospělých s dyslexí napříč Evropou se snaží maximalizovat své osobní příležitosti a proto žádáme evropské instituce, aby spolupracovali s EDA aby se snažili eh, co nejdříve podchytit dyslexii napříč Evropou a aby poskytli náležitou celoživotní podporu za účelem lepší příležitostí pro tyto osoby. Děkuji. Děkujeme vám. Teď má slovo Martin Getz ze Slovenské národní rady, pokud tady ještě je. Máte slovo. Aha, tak slovo dostane dašní, eh, další řečník Lux Helderlu z EASPD. Eh, děkuji mnohokrát, paní předsedající. Eh, jménem EASPD mám tři sdělení. Žádný udržitelný rozvoj bez implementace umluvy OSN. To už tady zaznělo žádná implementace té umluvy bez zvážení cílu udržitelného rozvoje. Chceme politickou koordinaci, chceme jasný rozpočet, který nám umožní tyto dvě velice důležité politiky skloubit. Ale nesmíme zapomínat, že zde je propojení mezi EDF a změnou klimatu. Díky práci EDF po celém světě, ale i v Evropě, se svět a Evropa s ním stává přátelštělším, vřelejším místem. Takže díky za skvěle odvedenou práci EDF za posledních 20 let. Blahopřeji k 20 letům boje se změnou klimatu. A nakonec to, co říkáme, musíme také zaplatit. Uvnitř a mimo Evropu by Evropa měla mít stejně vysoké standardy eh, co do toho, jak se její peníze utrácejí. V oblasti strukturálních fondů máme ex ante kondicionalitu, čímž máme zajistit, že peníze eh, nepůjdou na institucionalizaci a na zastaralé modely. Chceme stejné principy ve všech eh, programech financování EU, včetně rozvojové pomoci. A třetí sdělení. Investovat do lidí. Deset let po krizi voláme potom, aby EU spustila Eh, investiční strategii pro sociální infrastrukturu, aby prosazovala rozvoj reakt, reaktivního systému sociálního zabezpečení jak uvnitř, tak vně EU. Je potřeba tyto systémy vyvíjet eh, v rámci kolaborace. Musí se, jich, musí se toho účastnit všechny zúčastněné strany, včetně osob s postižením. Ty musí mít tu hlavní roli při vývoji systému, který je pro ně určen. Na závěr mi dovolte říci, Eh, že navrhuji, abychom společně bojovali se změnami klimatu a abychom společně vytvářeli vřelejší, otevřenější komunitu i společnost. Děkuji. Now we'll give the floor to Mr. nyní Helga Stevens. Thank you. Děkuji vám. pět zemí, které ratifikovalo eh, CRP, CRPD od OSN, nejenom Evropa, to nám připomíná, že nejenom Evropa, ale celý svět to ratifikuje. Musíme mít mezinárodní alianci a máme také Evropské fórum pro osoby s postižením, Máme také mezinárodní eh, rozvojovou koalici. Takže existuje něco na mezinárodní úrovni, ale nemáme eh, ještě to, co by to podpořilo na úrovni evropské na podporu té spolupráce. Potřebujeme něco takového vytvořit a já chci vyzvat RF, aby se nad tím zamysleli. Je důležité, aby eh, téma otýkající se postižení byly zapracovány do každodenní práce, když se hovoří třeba o poskytování pomoci. Víte, že Evropská unie je největším dárcem pomoci. Ale kde v tom je ta eh, perspektiva postižení? Já si myslím, že je na čase, abychom podpořili osoby eh, s postižením z hlediska eh, spolupráce. Evropský parlament má mnoho partnerství s parlamenty jiných států. A je důležité zapracovat tuto perspektivu do těchto různých druhů spolupráce, které máme s dalšími vládami. Já jezdím do Střední Asie, eh, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu, ještě jeden. Eh, hovořím tam vždycky o právech eh, osob s postižením. Samozřejmě nevíme všem, to netvrdím, ale je vždy dobré sdílet eh, naše zkušenosti, získávat jejich a dát jim také určité pochopení eh, CRPD. Je těžké eh, tuto umluvu plně pochopit, takže já chci požádat kolegy v naší práci, když jezdíme na tyto delegace, abychom o tom rovněž hovořili. Děkuji, Helgo. Slovo má Soteris Xiuros z Kyperské konfederace organizací pro osoby s postižením, pokud tu ještě je. Dear Mr. President. Drá paní předsedkyně, eh, ctění význační hosté, kolegyně, kolegové, dovolte mi vyjádřit naše upřímné vřelé poděkování za možnost oslovit, eh, za možnost pronést tento stručný příspěvek prvním, před prvním parlamentem osob s postižením za Kyperskou eh, asociaci ehm, osob s postižením. Chtěli, chci položit důraz na ty základní a na tu základní a podstatnou výzvu osob s postižením v naší zemi. A to, to je implementace mezinárodní klasifikace eh, postižení, eh, takzvaná ICF, jakožto nástroj pro nastavování a implementaci většiny eh, politik. Jsme silně přesvědčeni, že to není založeno na modelu lidských práv, ale měl by být aby se zajistilo eh, respektování práv všech osob s postižení ve všech eh, oblastech života. Ten systém hodnocení postižení se používá pro vyhodnocení žádostí žadatelů pro eh, nejvýznamnější finanční dávky, na základě nich, na kterých pak závisí jejich životní úroveň a míra sociální ochrany. Takže omezení práv těchto osob s postižením a vyloučení mnoha z nich ze sociálního systému státního je stále velkým problémem a nadále roste. Bohužel, osoby, které s pomocí technologie nebo za podpory svých rodin mohou provádět některé aktivity, tak jsou vystaveni velkému krácení příspěvku a jsou připravováni o jejich eh, o pomoc, asistenci, ehm, péči 24-hodinovou a tak dále. Že to je reálná a velice ponižující záležitost, kterou nemůžeme tolerovat. Ještě chceme zúraznit potřebu opatření, které měla přijmout naše země s příspěvkem, za přispění Evropské unie, která je členskou stranou CRPD, aby se reviz, revidovala tato klasifikační struktura, toto hodnocení, aby bylo nahrazeno vhodnějším nástrojem které neporušuje tato pravidla. Děkuji. Děkuji, ale bohužel musíme hned přejít k dalšímu řečníkovi, jinak to nestihneme. Nyní má slovo Herbert Pichler z Rakouské rady pro osoby s postižení. A prosím, snažte se dodržet čas. Plat 671. A... Um, nejprve chci říci, že se budu věnovat cíle čtyři vzdělání, které je stále důležitější právě eh, s ohledem na budoucí vládu. Eh, hrozí návrat do eh, speciálním zvláštním školám, což mm, je mm, velice obtížné potom dosáhnout maturity nebo dalšího studia Většina eh, kolegů pak eh, skončí eh, v zařízeních, které mm, poskytují terapii a dávají mi kapecné, takže hrozí návrat zpátky a proto je velmi důležité mm, se přejít k inkluzivnímu vzdělání a odklonit se od zvláštních škol. Chci organizátorům poděkovat za to, že tady se mohlo přijít tolik účastníků, ale chtěl bych navrhnout, aby se to příště rozdělilo na dva dny, protože je škoda, že takto důležitá témata musí být takto stlačována a e, proto abych končil se vešel řečnické doby, tak e, na závěr řeknu, že je Evropa Oh, Teď dostane slovo eh, Susana Silvasi z Autism Europe, pokud tady stále je. I'm on. Um, köszönöm, Děkuji. Paní předsedkyně, dobrý večer, dámy a pánové. Před 14 lety jsem se stala aktivistkou protože jsem nebyla schopna najít školu pro mé sedmileté dítě. Tehdy trpěl autismem. Já jsem si říkala, že to je v 21. století prostě v Evropě prostě nemožné, takže jsem začala, začala ho sama podporovat. A teď vedu Evropskou mezinárodní organizaci a bojuji za práva těchto lidí. A nejsem sama. Každý, každý stý člověk, že, že je s autismem a někdy mám pocit, že lidé, lidé s autismem jsou ještě více znevýhodněni, znevýhodněni než jiné osoby s postižením. Chci vám položit otázku. Kolik národních delegací začlenil mezi, zařadil mezi své členy někoho s autismem? Myslím, že ne mnoho. Nejen mé dítě má autismus, ale existují i další autistické děti, které jsou marginalizovány. Nemohou se účastnit eh, vzdělání a sociálního života. A nedávný eh, výzkum ukázal, že více než 50% těchto dětí je vyloučeno ze vzdělávání. Ale stejně tak bychom mohli hovořit o dospělých, protože podobná studie ukázala, že více než 66% těchto dospělých se nemůže účastnit trhu práce. Je velice pozitivní mít tyto mezinárodní dokumenty, CPRD, rozvojové cíle, ale je, je tu ještě něco dalšího, co chybí, a to je implementace a monitorování. Děkuji. Následuje paní Karina Čupina z Mezinárodní federace eh, nedoslýchavých mladých lidí. Hard of hearing people have invisible disability and are often forgotten. Někteří lidé mají neviditelné postižení a často se o tom neví. Velký, velkým problémem je přístup k pomůckám technologickým při vzdělávání, při hledání práce. Stále je tu nedostatek kvalitní technologie převádějící řeč do textu. A dokonce ani Evropský parlament ještě neuplatňuje tuto technologii. Mnoho mladých lidí je nezaměstnaných a pokud dobře neslyšíte a nebo nemáte příslušné zařízení, nedostanete práci. Je to začarovaný kruh, protože bez té práce si zase nevyděláte na takovou pomůcku. A zadarmo to nedostanete, Eh, nedostanete to, co by vám skutečně, skutečně potřebujete a potom neslyšíte to, co lidé říkají, dostanete nízkokvalifikovanou práci bez ohledu eh, na to, jak hodně jste studovali. Takže potřebujeme, k čemu jsou všechny ty, úsp- ty úspěchy ve vědě, technologii, výzkumu, k čemu to je? Potřebujeme právo si zvolit zařízení, které je pro nás vhodné, které funguje. Potřebujeme prostě systém proplácení, který bude brát v potaz i sociální faktory, nejenom zdrav, zdravotní a lékařské. Čili voláme, eh, vyzýváme Evropskou komisi. Eh, po implementaci standardů na proplácení ehm, pomůcek pro nedoslýchavé by existovaly dostupné projekty, e, tak jak e, aby byly organizovány e, zasedání a setkání mladých lidí s postižením. Volá, žádáme také Evropskou unii, aby se stala, aby stála na čele boje o kvalitní zařízení převádějící mluvené slovo do textu, titulkování a další. Děkuji. A slovo dostává Chris Roberts, Alzheimer Europe. Jmenuji se Chris Roberts a byl jsem, mám diagnózu smíšené Alzheimerovy choroby, pracuji pro organizaci pro združující os- osoby s Alzheimerovou chorobou, eh, demencí. Je to eh, choroba, je to, je to eh, postižení a je to problém na národní úrovni, na mezinárodní úrovni. Tu máme umluvu o lidských právech osobách, osob s postižením CRPD. Jak národní právo, tak mezinárodní právo hovoří o přizpůsobení, které lze učinit, aby lidé s tímto postižením a s jinými postiženími byli začleněni a nikoli eh, vyloučeni. Eh, musíme zajistit, aby veřejné služby, které potřebují, snížily eh, nervozitu, znepokojení lidí, kteří jsou takto postiženi a kteří jsou sužováni touto, tímto strachem a nervozitou každý den čtvrtina lidí v nemocnicích a v, ve vězeních trpí určitou formou demence. A co děláme na to, abychom jim ulehčili život? Sice uznáváme eh, toto postižení, ale dobré postupy nejsou zatím rozšířené. Jakékoliv školení ehm, a povědomí, které existuje, a které se snaží zlepšit eh, velice nekonzistentní ten postup. Lidé, kteří eh, trpí eh, tímto postižením, mají zatím stále problém se dovolat svých práv a jsou vystaveni neustále stigmatizaci a předsudkům. Stále ještě přetrvává úplný, eh, úplné nepochopení eh, ohledně tohoto postižení. Stejně jako diskriminace na základě pohlaví a věku, která se k tomu pojí. Služby jsou v podstatě špatné nebo neexistující. A um, legislativa, a opatření, která měla chránit naše právo, eh, byla nedostatečná nebo vůbec nebyla zvážena. Lidé, kteří jsou postiženi jazmerovou chorobou, nedostanou eh, tu ochranu, kterou jim zákon mm, dává. Eh, zejména v, zač- v počátku je tato nemoc skrytá nebo neviditelná, takže její vnímání a to, co člověk potřebuje, je často důležitější než jeho skutečné potřeby, což se, které se mohou výrazně lišit, podle druhu toho postižení, podle země, které jsou, podle věku a podpory, kterou kolem sebe mají nebo jeho nedostatku. Sociální model, který by měl být uplatněn, je neustále přebíjen eh, z takzvaného lékařského hlediska. Nenechte nás stranou, musíme stát při sobě. Thank you very much. Děkuji, nyní dám slovo Amy Akram na jednu minutu, prosím. Děkuji. E, jménem um, um, pakistánských žen s postižením a všech uh, postižených žen ve světě je uh, skutečně velice důležité, pokud chcete uh, implementovat agendu, nenechat nikoho stranou. Pokud je to možné jenom pokud budou začleněny postižené ženy jako lídři, jako experti. My e, nech, chceme e, zůstat pozadu společně. Je třeba e, zvyšovat jejich povědomí o jejich právech, o jejich e, tělech, o jejich zdraví. Musíme Mm, velice často se eh, rodiče postižených obávají, že zemřou dříve. To je, je to mm, pak velká zátěž. A v naší federaci je zastoupena pouze jedna postižená žena. Jak tedy vyplnit tuto mezeru? Je důležité ehm, vidět politiku a institucionální koherenci. To je jediný způsob, jak ehm, můžeme dosáhnout změny společně se všemi aktéry, především angažovanosti na uh, úrovni každého státu a regionální mechanismy inkluze. Děkuji. Omlouvám se, ale mm, musíme předat slovo našemu předsedovi k závěrečné e, mu prohlášení. Omlouvám se za to spoždění. Eh, vážení kolegové, vážení delegáti, vážení přátelé, než řeknu několik slov na závěr eh, této velice úspěšné akce, tak chci dát slovo ke Znotenovi, který pracoval dny i noci se svým týmem, aby na organizaci této akce ve spolupráci s naším eh, službem, takže je minimálně ehm, příhodné, aby eh, jste dostala slovo. Děkuji eh, za slovo. Já musím říct, že já jsem si velice vědomá toho, že tady mnoho lidí chci, přálo slovo a nedostalo ho, takže vám chci říct, pokud jste uh, na seznamu řečníků a neměli jste mm, možnost se vyjádřit, tak nám svoje prohlášení pošlete písemně, my to zveřejníme, takže to všichni dostanou, kdo tady byli. Takže pošlete nám to přímo, prosím. Já jsem tak um, ehm, překvapne, tak ohromena tou obrovskou tím množstvím práce, který všichni o, eh, odvedli poslanci, mm, všichni, kdo podpořili delegace a Velice si cením vašich příspěvků, vaší práce a velice vám děkuji. Vážení delegáti, eh, byl to velice úspěšná akce. skutečnost, že asi 800 zástupců organizací postižených z celé Evropy a světa se sešli zde, aby se účastnili této akce, ukazuje, že hnutí postižených v Evropě je silnější než kdykoliv dřív. Doba, ve které žijeme, je ale obtížnější než v minulosti. A musíme najít rovnováhu. A pro nás, vážení kolegové, rovnováha je v tom, že potřebujeme pracovat neúnavně na zlepšování naší organizace aby byly více inkluzivní, aby měli více členů, aby vytvářeli prostor pro ty nejméně privilegované v naší diverzitě, aby se mohli účastnit, aby um, byli schopni fungovat. Nestačí eh, říci, že reprezentujeme 8 milionů Evropanů. Eh, znamená to, že je třeba, aby tyto, tyto lidé pracovali, aby to znamená, že potřebujeme udělat to, na čem jsme se shodli. Shodli jsme se jednak na manifestu k evropským volbám a pak po jeho schválení jsme se shodli, že zahájíme kampaň. A ta kampaň by měla eh, znamenat, že v roce 2019 bude hlasovat více mm, postižených, více postižených s volebním právem našich členských zemích a více postižených v tomto parlamentu. A tato kampaň mm, tu, budou dělat, tu budeme dělat my všichni. Jak na evropské úrovni, tak na národní úrovni. Také jsme se shodli na druhé kampani pro evropskou strategii postižení roku 2020 roku 2020 roku 2030. My jsme přijali rezoluci, shodli jsme se, že potřebujeme podporu v hlavních městech, abychom mohli pracovat zde v Bruselu. Jde to ruku v ruce. Stejně jako dříve jsme se shodli, že EU by měl být globálním lídrem v prosazování práv postižených, inkluzivního rozvoje, udržitelné, eh, implementací cílů udržitelného rozvoje podle doporučení CRPD a tak dále. to všechno, co jsme odsouhlasili, musíme začlenit do vlastní agendy. I když jsme z organizace z malé vesnice, musíme se stát součástí celkové agendy. Pokud na cestě do budoucnosti zjistíte, že EDF nedělá to, co má, tak alespoň zazvoňte na, pochla, na poplach. My jsme připraveni vys- vás vyslechnout, ale alespoň zazvoňte na, po- na poplach. To znamená, že situace musí být reciproční, takže i my budeme zvonit na poplach za vás. A nyní už nechci Mm, to prodlužovat. Chci poděkovat především panu předsedovi Tajánimu za jeho angažovanost, za jeho podporu, za jeho eh, aktivní účast od prvního dne na podporu této akce a nejenom jí. Chci poděkovat mezi skupině pro postižené jejím členům za dobrou práci, kterou odvedli a která bude jistě pokračovat i do budoucna. Chci poděkovat těm členům parlamentu, kteří podpořili vás a další, abyste mohli být s námi a také chci poděkovat službám Evropského parlamentu, všem, kteří pracovali velice efektivně s Katrin a našimi pracovníky naším personálem, aby tato akce mohla proběhnout. E, přednedávnem jeden kolega řekl, že pravděpodobně budeme potřebovat dva dny. Já myslím, že to bychom měli zvážit do budoucna. Já si myslím, že poslanci si můžou dovolit o den víc. Bude to efektivnější a umožní nám to pracovat podle sekcí výboru nebo výborech nebo podobně a více toho projednat, protože jsou problémy, o kterých je třeba jednat. To poselství je jasné. My se vrátíme. Máme dohodu s politickými frakcemi, že tato akce proběhne eh, jednou během mandátu parlamentu. Takže páté by mělo proběhnout mezi eh, roky 2019 a 2024. Chci poděkovat tlumočníkům, všem tlumočníkům. Tady mnoho tlumočníků, kteří umožnili komunikaci a zajistili její efektivitu. Samozřejmě chci poděkovat vám všem za to, že jste mezi námi. Prosím, um, vezměte si toto poselství sebou domů. Nikoli o nás bez nás, to je způsob, jak organizovat dialog, jak organizovat demokratické procesy. A by buďte eh, laskaví na ti, kteří to respektují a naopak na ti, k těm, kteří to ne, nerespektují. Pokud někdo říkal, že jsme velice obrovskými entuziasmy a optimismy, tak jsem si myslel, ano, ale jsme také velice odhodlaní. Takže prosím, vraťte se domů velice odhodlaní dožadovat se svých práv. Děkuji. Thanks for taking over and the meeting.